Meine sehr verehrten Damen und Herren. Žené dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vás velice srdečně přivítal. A dovolte, abych nejprve poukázal na program, nebudete-li nic namítat, schválíme program tak, jak je navržen, pak bych vás rád upozornil na to, že jazyky, které jsou v tlumočení, máte v Cont News a nacházíme se na veřejném zasedání. To tedy znamená, že naše zasedání je přenášeno živě na web. Dámy a pánové, tím se dostávám už k bodu 3 rovnou našeho programu a sice schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 18 a 19. února. Máte k tomu nějaké přání po změně? Není tomu tak? A z 21. února. E, v tom případě e, jsou protokoly zápisy tedy tímto schváleny a dostáváme se k bodu číslo 4, což je společná schůze s výborem pro rozvoj. Jedná se o představení důležité studie na téma rozpočtová podpora, otázka toho, jak hodnotíme tento nástroj a mám velikou radost, že předsedkyně výboru pro rozvoj Eva Žolí dnes se mnou spolu představí tuto studii pro nás jako členy výboru pro eh, kontrol rozpočtu kontrolu rozpočtu bylo vždy důležité vědět, jak tedy se peníze vydávají, jak takové nástroje potom Eh, bývají hodnoceny, někdy se na nástroje hledí kontroverzně, existovaly také mm, dobré důvody, protože se říkalo, že se neměl dávat takový nástroj, eh, protože eh, Tady šlo o to, aby se suverenita grémií v rozvojových zemích posílita, posílila, ale zároveň existuje kritika otázky, zda ty prostředky se dostávají na správné místo. To byla témata, kterými jsme se zaobírali a ve smyslu odpovídajících přeskumů v některých zemí se zkoumalo, jaké dopady to má. Toliko tedy jenom k úvodu a dovolte, abych dal hned slovo Evě Žoliové pro její úvodní slova. Ještě jednou vás tady vítám, těším se na naše eh, společné zasedání. Doufám, že to není poslední. Bylo by jistě dobré, kdybychom zejména v parlamentu eh, více spolupracovali mezi našimi výbory. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. S velkým potěšením spolupředsedám dnes této společné schůze, kdy budeme přeskoumávat zprávu Eh, která byla vypracována jednou s jedním z členských států, a sice nizozemský, týkající se eh, eh, pomoci rozpočtové. Víte, že je to velice často používané je to eh, prostě věc, která se používá pro naše nástroje a v určitých eh, zemích až 75 pomoci eh, je poskytováno formou tohoto nástroje, který nám bude představen. Je třeba tedy vědět, zda je dostatečně účinný v celé řadě zemí, kde je používan. Čili okamžitě bych dala slovo našemu zpravodajovi, panu Antoniemu de Kempovi. Pane de Kempe, máte slovo. Thank you very much, uh, chair. Uh, man... Děkuji. Jmenuji se Antony de Kemp a pracuji pro nizozemské ministerstvo zahraničí v oblasti strategií a teď jsme prováděli eh, přeskum rozpočtové podpory, která analyzovala nizozemské politiky v oblasti rozpočtové politiky. Nebudu vás unavovat eh, různými podrobnostmi z této studie, ale chci jen říci tolik. Snažili jsme se do toho zapracovat také informace o tom, co vlastně víme o účinnosti ehm, tohoto eh, procesu rozpočtové podpory. Jak bylo již řečeno, je to eh, nástroj, který je eh, kontroverzní, tedy rozpočtová podpora. A já se pokusím eh, vysvětlit, proč tomu tak je. Chceme-li lépe pochopit, jak vůbec funguje nebo jak může fungovat rozpočtová podpora, je dobré přihlédnout i k historii jejího vývoje. Když se podíváme, ohledneme na, e, za vývojem posledních desetiletí, tak většinou v zemích, e, kde se používá, nedošlo k žádnému výraznému zlepšení, zvýšení příjmu. Ze začátku se v Africe dařilo lépe, ale pak od 70. let když bychom měli tu předchozí hospodářskou krizi, tak výše příjmu ve většině afrických zemí naopak poklesly. Podívejte se třeba na Zambii, na tu zelenou eh, linii, která je takovým extrémním příkladem. Je to výsledek špatných ekonomických politik a špatné zprávy místních eh, do mědi, měděných dolů, ale také v důsledku cen mědi se Zambii nedařilo příliš dobře, ceny šly, ceny šly dolů, příjmy šly dolů, Zambie um, nakupila obrovský dluh a takže nízká úroveň příjmů plus vysoké náklady obsluhy dluhu, dluhu vedly k tomu, že eh, Zambie byla nucena omezit veřejné služby. Tady vidíte třeba malou komunitární školu v severní Zambii. Já jsem chtěl s vámi hovořit dnes odpoledne o jedné dívce, kterou jsem potkal, byla dobrovolnice ve škole, učila ve dvou třídách. Škola, kde bylo 169 eh, žáků a ona učila sama a přitom ani nebyla eh, učitelka. Čili jak můžeme pomoci eh, takovým eh, lidem. Například prostřednictvím projektu. Můžeme eh, školy zlepšit, ale jak to bude tedy s vedlejší školou, ve vedlejší vesnici? Tam má stejný problém. Čili jakožto dárcové můžeme rozvíjet mnoho samostatných projektů. Je to však efektivní? A tady tedy vstupuje do hry rozpočtová podpora. chci s vámi probrat základní teorii obecné rozpočtové podpory, takzvaná GBS, dále metodiku přímé dopady na zprávu a dále eh, dopady na rozvojové otázky a pak eh, se s vámi podělím o několik závěrů. Jak všichni víme, rozpočtová podpora je jakýsi přímý finanční tok dané vládě, vládě pří, země, která přijímá tuto pomoc, je většinou doprovázena aktivním strategickým dialogem s dárci a většinou těch dárců je větší počet. Třeba v Mozambiku bylo těch dárců 19 a teď je jich 18, protože Nizozemsko se stáhlo jinde je to třeba 14. A každopádně vždycky je tam víc dárců. Proč vůbec tento nástroj vznikl? Mělo se za to, že stávající projekty nejsou dostatečně efektivně a udržitelné. Kromě toho tu byly ty eh, známé kondicionality, těch programů v 80. letech a v 90. letech. A pokud se zamyslíme nad těmito podmíněnostmi, tak v zásadě vláda, která obdržela prostředky za určitý slib, příslib zlepšení politiky, zejména politiky hospodářské. Zkušenosti a hodnocení však ukazují, že tyto kondicionality nebyly příliš účinné. Takže namísto toho, místo abychom jen tak dávali peníze a za sliby, tak jsme celou situaci otočili a dáváme vládám peníze za za již existující plnění určitých výsledků v oblasti ekonomické a sociální politiky za snižování, eh, za strategie sniž, snižování dluhu. A takže koncem 90. let se objevily zprávy třeba Světové banky, z nichž vyplývá, že země s dobrými politikami, s dobrými makroekonomickými politikami si vedly mnohem lépe na poli růstu než země, jejichž politiky v této oblasti nestály za moc. Museli jsme také akceptovat skutečnost, že pokud chceme uskutečnit cíle tisíciletí, rozvojové cíle tisíciletí, musíme úzce spolupracovat s vládami, A to znamená e, v podstatě mít co dočinění s vládními strukturami, třeba vzdělávací struktury, nebo v oblasti zdravotnictví. A tudíž se mělo za to, že by rozpočtová podpora přispěla k produktivnější, udržitelnější pomoci, snížila by transakční eh, náklady, zvýšila by pocit a angažma, zvýšila by tedy účinnost plnění té pomoci a měla by udržitelnější výsledky. To byla atmosféra na konci 90. let minulého tisíciletí. Rozpočtová podpora se zvýšila z, roku, z 1,9 miliard na 5, více než 5 miliard eh, amerických dolarů v roce 2009. Když se podíváme na Nizozemsko, tak my jsme například za 12 let poskytli asi 1,75 miliard rozpočtové podpory. Této obecné rozpočtové podpory. Což představuje pouze 4% našeho rozpočtu na rozvojovou spolupráci. A to přitom eh, Nizozemsko bylo eh, předním představitelem poskytování takové pomoci spolu se Spojeným královstvím, Norskem, Švédskem. Samozřejmě musíme zmínit i Evropskou unii. Pokud jde o eh, příjemce, pro tyto státy to nebylo moc. Většinou to představovalo méně než 3% HDP. A v mnoha zemích to znamenalo méně než 6 eur na obyvatele. A pokud je o tedy hodnocení rozpočtové podpory, tak toto musí být zohledněno. Když se podíváme na původní teorii tak základní myšlenka je, že vlády by měly mít rozumné socioekonomické politiky. Na základě toho by získali nárok na rozpočtovou podporu. A pak se mělo za to, že by rozpočtová podpora přispěla eh, k eh, většímu, větší angažovanosti, větší, většímu eh, tomu, čemu se říká ownership, to znamená při, přijetí těch politik za své a to by pak vedlo k efektivnějšímu snižování chudoby. Jenže dárci začali teorii velmi rychle měnit. Protože mnoho zemí nemělo zdravé eh, socioekonomické politiky. A tak se to změnilo. A říkali jsme si, mohli bychom použít eh, tu podporu jako pobídku ke zlepšení těchto politik. Opět tady vidíte tu po, podmíněnost. Rozpočtová podpora, hlavní financovací mechanismus, která se stala určitou pobídkou pro zlepšování makroekonomických politik. Za druhé, kromě té původní myšlenky, že by vlády měly eh, realizovat příslušné politiky, byla, bylo také eh, požadováno jako předběžnou vstupní podmínkou ehm, zdravé správné řízení, čili vstoupila do toho ještě jedna určitá předběžná vstupní podmínka, která byla považována za předběžný předpoklad účinnějšího růstu. Jenže, jak víte, v mnoha rozvojových zemích je eh, řízení a zpráva na nedostatečné úrovni, alespoň na základě našich standardů. Proto i v tomto případě jsme do toho zapojili další pobítky. To znamená, že jsme dávali rozpočtovou podporu jako pobítku ke zlepšení eh, good governance v těchto zemích. A eh, to by mělo samozřejmě být provázeno určitým eh, strategickým dialogem, aby tedy dobré, dobrá zpráva byla jakousi pobídkou pro zlepšení této zprávy a, a, a rozvíjení dialogu. Ale opět, aniž se přihlíželo k předchozím zkušenostem. Takže, když se podíváte na naši metodiku, přihlížíme k předchozím hodnocením, některé z nich jsou od komise, třeba v Mali a Tunisku. Další doklady z akademické literatury, to jsou většinou eh, srovnání mezi státy. Analyzovali jsme nizozemské politiky, provedli jsme dodatečnou ekonometrickou analýzu účinnosti rozpočtové podpory prostřednictvím srovnání zemí a do toho jsme zapracovali šest případových studií, konkrétně z Ghana, Mali, Nikarague, Tanzánie, Zambie. Čili, jak jsme eh, přišli k tomuto výběru těch států. Na horizontální ose vidíte rozpočtovou podporu jakožto procento z vládních výdajů. Napravo vidíte země jako Tanzánie, Mozambik, Rwanda, které dostaly značnou rozsáhlou rozpočtovou podporu. Na straně druhé nalevo země jako Bolívie, Nicaragua, Větnam a Senegal – které až tolik, až tak rozsáhlou podporu nedostaly. Pokud se podíváme na tu vertikální osu, tak tady vidíte skore vlád, tedy na tu horizontální, tak to jsou hodnocení Kaufmanova stupnice, tedy v, eh, Světové banky. Tam se eh, mnohem lépe dařilo některým zemím, které dost, jako byly Nicaragua, Šest zemí jsme tedy vybrali. A teď, když se podíváme na přímé dopady na, na eh, vládní eh, systémy řízení, tak to přispělo k určité míře harmonizace na straně jedné. Na druhé straně země nadále prováděly své vlastní politiky. Některé rámce již byly přetíženy mnoho různých specialistů, mnoho dárců zahrnovali do celého procesu své vlastní zájmy. Předvídatelnost pomoci se zlepšila, ale většina dárců přesto stále uvolňovala prostředky pouze na konci roku. A to byl problém pro uh, příjemce. Došlo k posílení místních systémů, zejména prostřednictvím uh, vládních struktur, a jedním z nejvýznamnějších výsledků rozpočtové kontroly, a tady jsme prokázali, že existuje kauzální souvislost, výrazně se zvýšila podpora sociálních sektorů. Ale konstatovali jsme pouze minimální dopad na e, řízení, na zprávu veřejných e, prostředků, na pozici vrchního auditora. Hovořil jsem o vstupní podmínce dobré úrovně eh, zprávy. To znamená třeba Nizozemsko poskytujeme tedy podporu pouze v případě, že už lze konstatovat určité pozitivní výsledky pozitivní politiky. Nalevo vidíte země, které nedostaly příliš velkou podporu. Červené země dostaly značnou podporu a přitom mezi nimi není příliš velký rozdíl. Nelze říci, že by, dá, že by eh, dárci tedy používali eh, dobrou zprávu často jako podmínku. používejte pouze jako určitou pobídku ke zlepšování, ale několik podmínku. Jaký byl dopad těchto politik? Tady vidíme GBS jako procento HDP. A tady jsou změny těch skóre jednotlivých vlád a není mezi tím příliš jasný vztah. Data ne, neprokazují výrazný vztah mezi objemem prostředků přijatých v rozpočtové kontrole a skutečné změně skore. Tyto země často nezlepšily svoji zprávu víc než jiné země. Jsou tady tři příkl- zvláštní případy Rwanda, Sierra Leone a Burundi, které začaly na velmi nízké úrovni zprávy na začátku tohoto tisíciletí. Proč je tedy rozpočtová podpora sporná? Důvodem je korupce, protože někteří odborníci říkají, že rozpočtová podpora vede ke zvýšení korupce. Když se podíváte na to, co se dělo v zemích, které obdržely rozpočtovou podporu a ty, které nikoliv, tak aspoň pokud jde o vnímání korupce, měřená třeba Transparency International a Kaufmanovou stupnicí, tak vidíte, že země, které obdržely rozpočtovou podporu, si vedly lépe, pokud jde o kontrolu korupce, než ty, které nedostaly podporu. Tam samozřejmě stále je tu hodně, hodně různých případů korupce, ale mnozí hodnotitelé se domnívají, že je to spíše o zvyšování transparentnosti a zlepšování celkového prostředí a že se dostává více případů k soudu. Takže z hlediska dopadu na hospodářský růst se zdá, že by tu mělo dojít ke zvýšení hospodářského růstu, ale přitom není žádný eh, prokazatelný vztah mezi eh, dobrou úrovní zprávy a eh, změnou domácího důchodu. Stejně tak tu není žádný prokazatelný dopad na rozvojový index. Jistě existuje určitý vztah mezi podporou rozpočtu a prostředky dostupnými na sociální sektor. To ano. A celkově pokud jde o dopady, tak se zdá, že země, které dostaly podporu, měly o něco vyšší procento růstu a uší vztah mezi ekonomickým růstem a snižováním chudoby než země bez této podpory. Čili určité pozitivní známky tady jsou. Došlo k eh, výraznějšímu snížení eh, chudoby, také si vedli lépe při plnění eh, tisíc, cílu tisíciletí oproti zemím, které nedostaly podporu žádnou. Toto je tedy výsledek studie eh, komise. A vidíte, že nechudší skupiny obyvatelstva měly větší přínosy z této podpory než jiné skupiny. Tady vidíme třeba vzdělání, nejchudší. A totež je případ i pro zdravotnictví. Teď bohužel musím pár slajdů přeskočit, protože nemám dost času. A dále eh, index lidského rozvoje. Země s podporou měly vyšší úroveň lidského rozvoje než bez podpory. Tady vidíte, že pokud se podíváte na tu tmavou modrou část, tak tu lze jasně eh, korelovat s eh, podporou. Čili na tom indexu eh, lidského rozvoje tady vidíme, že často do značné míry u, v některých případech lze tyto, tato zlepšení lidského rozvoje připsat právě Eh, rozpočtové podpoře. Takže abych to schrnul, byl to financovací mechanismus určený ke snižování chudoby, všem eh, vyžadoval angažma ze strany příjemců. Ovšem dárci se začali odchylovat velmi brzy od té původní teorie a začali používat rozpočtovou kontrolu jako nástroj ke zlepšování eh, zprávy, začali používat spíš strategický dialog a místo, aby to byl financovací mechanismus, tak se z toho stala pobídka pro další zlepšování e, zprávy. Pokud se podíváte na výsledky, tak vidíte, že to není příliš e, účinný prostředek podpoře reformy. Nemůže e, prosadit, vynutit reformu, pokud se netěší ta reforma Eh, podpoře vlády toho státu, ale byla účinná jakožto financovací mechanismus ke snižování chudoby. Takže v průběhu uplynulého desetiletí jsme eh, se bohužel dívali na nesprávným směrem na výsledky a proto se stala rozpočtová kontrola natolik spornou. Děkuji mnohokrát a slovo mají nyní členové, abychom prohloubili tuto diskusi. Pan Berman má slovo. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i za uh, tuto prezentaci. Byla eh, to velmi eh, zajímavá, dobře zdokumentovaná zpráva. Eh, já jsem byl zpravodajem v rozpočtovém výboru k tématu rozpočtové podpory v rozvojových zemích a jsem také členem rozvojového výboru a tudíž se také věnují koncipování prostředků na dalších sedm let pro Evropskou unii a rozvojová pomoc a rozpočtová podpora hrají v tom důležitou roli. Jde o to, aby aby se z toho stal eh, nástroj, jimž eh, může být eh, posílen i lidskoprávní aspekt evropské politiky. Vy jste ale ve své prezentaci nastínil, že to není velmi efektivní. Řekl, že, řekl jste, že takto nelze rozpočtovou podporu efektivně uplatňovat. Mohl byste to ještě ozřejmit, protože je to pro mě, co by zpravodaje, velkým zklamáním. Děkuji. Já bych navrhoval, abychom eh, pozbírali několik dotazů a potom na jednou odpověděli. Dalším je pan Jens Geier. Děkuji, pane předsedo. Eh, moje otázka se ubírá obdobným směrem jako otázka pana kolegy Bermana. Eh, Rozuměl jsem vám správně, zatím jsem neměl ještě příležitost podívat se na studii podrobně. Vy říkáte, že neexistuje významný, významná souvislost mezi rozpočtovou pomocí a e, zlepšováním veřejné zprávy a e, finančního řízení e, v přijímajících zemích, pokud to jejich vlády nepodpoří. To je nabílední, to je pochopitelné a zcela logické. Pokud bychom ale eh, na rozpočtovou pomoc navázali určité podmínky, například eh, řekli, požadujeme eh, ustavení nezávislých auditorů, kteří budou skládat účty parlamentu, dále v ministerstvu, vrstvech přijímajících eh, zemí by eh, měly panovat určité podmínky, jak bude eh, finanční řízení prováděno a tak dále. Hrálo i toto určitou roli ve vaší studii, anebo naopak jsou to právě požadavky, které vy podporujete a chcete teprve prosadit? Děkuji. Dalším na seznamu je paní kolegyně či pan kolega Hojs. Děkuji nevím přesně, co máme s touto studií nyní dělat, jak s ní naložit. Zazněla tady kritika, zejména ze strany těch, kteří říkají, že eh, daně plynou nekontrolovaně eh, do rozvojových zemí, které navíc ještě vykazují porušování lidských práv a eh, tam velice volně přenecháváme jejich vládám naše daně nebo daňové odvody. Moje zkušenosti s rozpočtovou podporou jsou dobré. Vy jste zdůraznil, že to ještě není zcela efektivní. My potřebujeme ale asi lepší nástroje na měření rozpočtové podpory rozvoj, zejména v oblasti eh, um, eh, zmírňování chudoby. Ehm, bylo tím dosaženo eh, cílu milénia a do jaké míry z toho profitovali ti nejchudší. Ehm, důležitý bod je v rámci mechanismu kontroly evropské delegace v jednotlivých rozvojových zemích, protože Oni musí v jednotlivých zemích eh, kontrolovat, zdali eh, ty podmínky, které jsme eh, my nastolili, jsou tam dodržovány. A tady, myslím, je instrumentárium velmi nejednotné. Mnohdy rozhoduje o tom ta či ona evropská delegace, zda v konečném výsledku bude ta rozpočtová podpora zobrazena jako pozitivní či nikoli. Pan Mulder, děkuji. Když slyším o rozpočtové podpoře, tak eh, ale o jedné věci jsem eh, neslyšel, totiž že pro příjemce je eh, mnohem snažší získat rozpočtovou podporu než projektovou podporu, protože snadno poukážete několik milionů a tím pádem skončíte s celou prací. Je to vlastně jednodušší a pohodlnější i pro ty dárce. Zatímco u projektové pomoci se jedná o velmi eh, pracnou záležitost, protože eh, musíte o tom pravidelně rozhodovat, musíte prověřit ehm, ty projekty a tak dále. A další věc eh, týkající se rozpočtové podpory, zejména v Africe, je to, že v některých zemích tam vlády vynakládají značné částky které pak plynou například na budování armády nebo tajných služeb. A pak ty tež eh, vlády ty prostředky takovýmto způsobem eh, rozdělují a vlastně nesprávně s nimi nakládají. Zvážil jste i to? Zvážili jste i to ve vaší studii? Slovo vám paní Zagensemi. Ano, dvě otázky. Jedna se týká eh, vašich závěrů. Rozumím tomu správně, že eh, tvrdíte, že když darcovské eh, země začínají využívat rozpočtové podpory nikoli jako nástroj k odstraňování chudoby, ale jako pobídku ehm, Eh, dobré zprávy věcí veřejných jako určitý dar, eh, pak eh, vlastně zaniká i ta účinnost, protože je tam příliš mnoho cílů a zaniká pak efektivita a účinnost. A druhá věc, hovoříme-li o rozpočtové podpoře z nizozemské perspektivy anebo perspektivy Evropské komise, pak Eh, rozdíly spočívají v delimitaci, protože rozpočtová podpora eh, neznamená volnou ruku. Je již podmíněna určitými eh, podmínkami, jak nizozemskou vládou nebo Evropskou komisí. Jsou to různé podmínky. Nyní otázka je, do jaké míry je rozpočtová podpora ještě rozpočtovou podporou či pomocí. A hovoříme tady o e, podpoře projektů, tak jak to naznačil pan Molder. Děkuji a ještě paní Inge Gressle jako poslední na seznamu. Děkuji mnohokrát. Když hovoříme o rozpočtové pomoci, musíme hovořit také o alternativách a poté, co jsem tady zažila deset let této pomoci, myslím si, že by možná byla lepší nějaká alternativa. Možná, že výsledky hovoří spíše proti těm podmínkám, eh, jak jsou formulované. Možná, že kdyby byly jasněji formulované, pak by byly stejně tak dobré jako projektové prostředky, protože jako to, co máme jako projektovou práci na celém světě, i tady mám celou řadu otázek, zda bychom a jak tedy financujeme ty eh, poradce a vlastně ubíráme možnost lidem přímo na místě. Mm, děkuji mnohokrát. Okay. Um, now I think we can... Děkuji a nyní myslím, že bychom si mohli vyslechnout odpověď na tyto dotazy. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já myslím, že to jsou velmi zajímavé dotazy. Za prvé, a to je samozřejmě velmi složitá otázka, eh, eh, pokud je o lidská práva. Pokud se podíváte na eh, eh, minulá hodnocení a porovnáváte země, které získaly a které nezískaly rozpočtovou podporu, tak nemyslím, že bychom měli očekávat příliš mnoho od ovlivňování eh, vládních politik pod pokud tyto vlády nemají zájem na prosazování těchto politik. Náš závěr je takový, že rozpočtová podpora může být účinná pouze tehdy, když dárci a příjemci vlády se shodnou na prioritách a na tom, čeho se má dosáhnout. Zcela jiná otázka samozřejmě je, když poskytnete rozpočtovou podporu pouze zemím, Eh, s minimem lidských práv, ale to je politická otázka. To, myslím, nemá co dočinění s účinností rozpočtové eh, podpory. Druhá otázka. Korelace mezi rozpočtovou podporou a eh, řízením nebo zprávou věcí veřejných. Myslím, že je zde, ta, je zde drobná pozitivní korelace. Není příliš silná, je drobná, slabá, ale v našich hodnoceních vidíme, že dárci eh, mají sklon eh, ke zklamání, když jde o eh, zlepšování zprávy věcí veřejných v zemích. Ale jsou zde jednoznačně pozitivní dopady, když se podíváme například na finanční řízení na transparentnost, eh, odpovědnost, eh, skládání účtů veřejnosti. Tady vlády eh, mají dobrý důvod, proč trvat, a také dárci mají dobrý důvod, proč trvat na zlepšování, protože jejich peníze vplynuly do rozpočtu, tudíž mohou požadovat a také trvat na zlepšeních. A vlády přijímající země mají také zájem o zlepšování stavu věcí. To znamená, že tady není žádný eh, protimluv, eh, eh, žádný rozpor mezi zájmy obou stran jde o transparentnost, o odpovědnost, o e, zlepšování finančního řízení, ale širší reformy e, tady e, nejsou tím dotčeny. Na širší reformy dárcové mnohdy nemají vliv. Další otázka jak je to s poměřováním výsledků zmírňování chudoby. Mám za to, že především je důležité eh, měřit dopad na eh, zmírňování chudoby různými způsoby. My jsme se eh, zabývali minulými hodnoceními, také na tom, jak rozvojová podpora dopadala na Eh, zmírňování chudoby a eh, také jsme se podívali do odborné literatury eh, na vztah mezi rozpočtovou podporou a zmírňováním chudoby a zjistili jsme, že tady existuje drobný pozitivní dopad. Není velký, je drobný, ale je pozitivní. Jsou zde důvody, proč rozpočtová podpora nebyla účinnější při zmírňování chudoby, ale tady hovoříme o takzvané chudobě příjmové. Eh, partnerské země používaly rozpočtové podpory zejména za účelem eh, navýšení výdajů do sociálního sektoru. Když se podíváte například eh, na Afriku, tak to bylo tam, kde převažuje vlastně eh, venkov. Eh, v minulosti se vlády tolik nevěnovaly eh, zemědělství a jeho rozvoji, ale nyní se to začíná měnit. Takže dopad na zmírňování chudoby se projevuje zejména ve zlepšování služeb pro chudé a tam to bylo účinné. Dále zdali jsme zkoumali také otázku Eh, vojenskou, to znamená eh, výdaje v různých odvětvích, eh, například vojsko a tak dále, zjišťujeme, ano, že nejvíc financí se vydává na sociální potřeby a zdravotnictví a není tady žádný důkaz mezi rozpočtovou podporou a zvýšenými investicemi do armády. Samozřejmě jsou tady i výjimky, jako například Uganda, ale celkově jsme E, jasnou korelaci v tomto ohledu prokázat nemohli. Takže bych u tohoto skončil a děkuji za pozornost. Děkuji. Vzhledem k tomu, že následuje veřejné slyšení, tak bych nyní chtěl vyzvat komisi, zdali by se nechtěla ujmout slova. Prosím, máte slovo. Komise, prosím. Thank you. Děkuji. A děkuji za to, že jste nám dala slovo. Jsem Susan Piller Stevko, jsme tedy jednotka pro veřejnou podporu veřejné finance a makroekonomickou analýzu. Já jsem zástupce ředitele jednotky. Děkuji vám za velmi podnětnou prezentaci. Souhlasíme s tím, že rozpočtová podpora nabr- nabývá v minulých letech na významu. A samozřejmě s tím je spojena i větší eh, kontrola. A pokud jde o naše hodnocení, stejně jako předchozí hodnocení co ECD, tak eh, výsledky byly podobné. Je to velmi zajímavý vstup do debaty. To ukazuje, že rozpočtová podpora může mít lepší výsledky v sociálním sektoru, že posiluje nakládání s veřejnými prostředky a podporuje i reformy. A ty dvě věci, které jsme se nejvíc báli, to znamená, že vytlačíme místní příjem nebo zvýšíme korupci, hodnocení eh, to nepotvrdila. Ale je pochopitelné, že přetrvávají některé výzvy a existují také zdůvodněné kritiky, takže proto 2011 navrhla komise novou politiku, která byla také schválena členskými státy. Souhlasíme s tím, že, nebo domníváme se, že nesmíme ztratit ze zřetele primární cíl omezení chudoby. Na druhé straně si nemyslíme, že by zlepšování eh, zprávy a snižování chudoby byly ve vzájemném rozporu. Myslíme si, že dlouhodobě to jde v ruku v ruce. A dobrá zpráva je dosažitelná pouze z dlouhodobého horizontu, proto bychom měli hodnotit tu pod, pokud, pro, poku, proto pokud eh, hodnotíme pouze 10 eh, let, tak je těžké to ukázat, protože pokud se podíváme na všechny čtyři hodnocení, tak z toho jasně vyplývá, že nelze si reformu koupit. Můžeme pouze podporovat reformní politiky. Pak můžeme přispět k jejich úspěchu. Měli bychom to však akceptovat a měli bychom dobře volit reformy, kterým podporu dáme. Děkuji. Děkuji. Chce se vyjádřit i, i někdo z účetního dvora? Krátká připomínka. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Chci jen připomenout členům obou výborů, co jsem řekl, když jsem eh, uváděl kapitoly 7 8 ve zprávě EDF a ve výroční zprávě. Jsou tu dva odstavce, když se týkají rozpočtové kontroly. A jak si jistě vzpomenete, tyto odstavce jsou velmi kritické z mnoha důvodů. Za prvé proto, že pro nás, jakožto účetní dvůr, je nemožné vysledovat prostředky které jsou vynaloženy na rozpočtovou podporu. To považuji za vážnou výhradu, vážný problém, že nelze vystopovat účetní stopu. Pak další věc související s tou první. Při rozpočtové podpoře se to snažíte formulovat opatrně. Hovoříte o mnoha různých zemích, kam se převádí peníze na, do pokladnic těchto států. Přitom jsou to země, které jsou velmi náchylné ke korupci a k podvodům. Můžete hovořit o Transparency International, můžete odkázat na údaje Světové banky. Považuji toto za důležitou obavu, důležitou výhradu, protože tady vynakládáme prostředky daňových poplatníků, poměrně lehkovážně. Když navážeme podporu rozpočtu na podmínky lidských práv, tak jednoznačný závěr je, že v budoucnu nelze příliš mnoho takové podpory přidělit. Tolik eh, tři poznámky, které si dovolím učinit. A jsem rád, že jste dal účetnímu dvoru příležitost eh, nechat tyto tři poznámky zaznít. Děkuji. Pokud jde o mě, tak to považuji za začátek delší rozpravy, delší diskuze. E, my to teď přehodnotíme jakožto rozpočtový výbor Eh, nezbývá nic jiného, než poděkovat eh, panu Dekempové za jeho velice zajímavou studii, eh, která vlastně vychází vstříc těm obavám, které vyjádřil účetní dvůr. Nelze ztrácet ze zřetele, není-liž pravda, že prostě 50 let se snažíme pomáhat, aniž by se snížila úroveň chudoby. To znamená, že naše rozvojová pomoc nebyla účinná. Je třeba hledat tedy nástroje, které budou účinnější a rozpočtová pomoc je tedy skutečně zásadní. A e, co se týče obav, které vyjádřil účetní dvůr a určité členské státy, tato studie dokumentovala, že korupce má tendenci se snižovat a že lidský humánní rozvoj se zvyšuje a že se e, lépe splňují prostě podmínky účetního dvora. Děkuji vám velice, pana Dekempe, za vaši studii, která vlastně nám dává naději, kterou máme v účinnější pomoc. Děkuji mnohokrát a nyní vyzývám členy roz, výboru pro rozvoj, aby odešli eh, do místnosti eh, Q2, abychom mohli pokračovat v naší diskusi. Děkuji mnohokrát. Tím jsme uzavřeli naše společné zasedání, mohu jedině eh, se připojit k tomu, co řekla moje kolegyně Eva Žoliová k boji proti korupci. Chceme skutečně to nejle- dosáhnout toho nejlepšího z penězi daňových poplatníků eh, v rozvojových zemích a pro snížení chudoby. Ja, nach einer kurzen... krátkém... Po, po, po krátké změně mělo byste přijít nahoru. Francesco. Ja, meine sehr... Takže, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vyvolal další bod našeho programu, a to je slyšení o akčním plánu komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly. Spravodajkou je paní Andrea Češková, která nás zavede obsah, do obsahu tématu Máme tady odborníky z komise, z účetního dvora i externí vědce a experty. Je to velice důležité téma, které sleduje jak účetní dvůr, tak také parlament při udělování absolutorií. Už mnoho let neexistuje E, vlastně žádné usnesení o DASu, protože e, prostě nemohlo být uděleno e, zkouška o způsobilosti. A proto velice vítám, že byla vypracována tato zpráva o zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly. Bylo to také nahlášeno na naše slyšení. Dovolte, abych přivítal naše referenty a pro úvodní slova dovolte, abych dal slova naší paní zpravodajce Andreje Češkové. Kolegové a vážení hosté, je mi potěšením, že mohu zahájit toto dle mého hlediska velmi důležité slyšení eh, na téma eh, rámce integrovaného rámce vnitřní kontroly a provádění akčního plánu komise, které se tímto zabývá. Eh, na první pohled se toto téma zdá být velmi technickým a složitým. Ono tedy je. Je to téma velmi vážné, tak jak tady řekl již pan předseda, ale pokud eh, budeme hovořit o akčním plánu komise, domnívám se, že je možné uvést hlavní a jednu otázku, které se toto slyšení bude týkat. Proč komise nezískala opět pozitivní prohlášení o věrohodnosti účtů? Selhal akční plán, který měl toto za cíl, selhal původní rámec, jak byl tento akční plán vypracován, nebo jeho samotné provádění a jakým způsobem se komise k tomuto do budoucna bude stavět, jakým způsobem to komise do budoucna bude řešit. Z tohoto hlediska si mnoho slibuji od projevu pana Greje, bývalého zástupce generálního ředitele ředitelství pro rozpočet komise, protože je jedním z tvůrců plánu směřujícího k integrovanému rámci vnitřní kontroly. Právě on možná může vysvětlit eh, původní záměr, kde eh, komise Především cílila k tomu obdržet do určitého roku pozitivní prohlášení o věrohodnosti účtů. Dále také bude velmi zajímavé připomenout si, že některá opatření, která komise původně plánovala v akčním plánu, byla provedena v rámci jiných opatření. Eh, mám na mysli eh, nový rámec eh, finančního nařízení, které se týká například eh, společných zásad interní kontroly, ale stejně tak i se vyjadřuje k původně jasným a plánovaným eh, povinným prohlášením o vnitro, vnitrostátních řídících orgánů o věrohodnosti účtu a uplatňování nákladů v jednotlivých členských státech. pan Lvaj, eh, kterého jsme pozvali z London School of Economics and Political Science. Věřím, že vyjasní podmínky, za kterých vlastně byl tento původní plán komise vytvořen a co vedlo k jeho přijetí. Uvede, doufám, také konkrétní úspěchy generálního ředitelství pro zaměstnanost komise a bude mě určitě zajímat, eh, jakým způsobem eh, tento úspěch eh, generálního ředitelství pro zaměstnanost byl eventuálně vyvážen či čím byl vykoupen. Dnešní slyšení a diskuze o integrovaném rámci vnitřní kontroly navazuje také na usnesení o udělení absolutoria za rok 2011, které bylo přijato na plenárním zasedání minulý týden. Parlament navrhl komisi nové pokyny. První tři prioritní akce, kterou, kterou které jsou požadovány, eh, možná připravují možnost pro eventuální další pokrok v souvislosti s obdržením pozitivního prohlášení o věrohodnosti účtů. Komise respektive jejím jménem pán Krav, zástupce generálního ředitele ředitelství pro rozpočet, má tedy nyní příležitost naznačit závěry nebo spíš záměry komise jako takové. Domnívám se, že její prohlášení je klíčové. Je pozitivní prohlášení o věrohodnosti pro komisi i nadále cílem, hlavním cílem je toto pozitivní prohlášení o věrohodnosti také reálným cílem pro komisi. Existují také rozdílné přístupy v, u jednotlivých eh, generálních ředitelství komise. Co vše bude potřeba přijmout, aby generální ředitelství Agri, Regio, Ample a Research mělo jednotný přístup a dosahovalo alespoň obdobných výsledků, bude možné skombinovat přístup usilující o prohlášení o věrohodnosti s přístupem zaměřeným na výkonnost. Na programu tohoto slyšení je také jednotný přístup k auditu a přijatelné eh, riziko výskytu chyb. Očekávám tudíž, že i zástupkyně eh, účetního dvora paní Kaliua bude hovořit eh, k tomu, zda reforma, která byla i přijata tímto akčním plánem, kterému se věnujeme, nese či nenese výsledky. Po případě, proč tyto výsledky nenese. Je zde přístup založený na kompromisu mezi náklady na kontroly a mezi jejich účinností. Vedle toho je možné říci o potřebě dospět k novému druhu kompromisu, a to mezi tradičním přístupem k prohlášení o věrohodnosti účtů založeným na auditech schody a na stanovení relativních nákladů eh, politik Evropské unie. A na druhé straně i výkonnostním přístupem založeným na dosažených výsledcích. Již budu končit, ale doufám ještě v jednu věc. Pan, který je bývalým ředitelem útvaru interního auditu komise, se bude zabývat otázkou obnovení důvěry evropských občanů. A to podle mého názoru obnovení důvěry v to, že orgány Evropské unie jsou schopny hospodařit s penězi svých daňových poplatníků tak, jak mají. Myslím si, že toto je bod, který by nás jako výbor pro rozpočtovou kontrolu měl zajímat maximálně. Mimo to předpokládám, že se bude jednat i o příležitost zaměřit se na uh, prohlášení o věrohodnosti, které mají vydávat členské státy. Neboť je to problematika, kterou se při udělování absolutoria zabýváme vlastně celý rok, nebo každý rok při udělování absolutoria od té doby, co já jsem v Evropském parlamentu. Ráda bych ho mimo jiné požádala, zda by se mohl zaměřit i na nové možnosti mezi přístupy právě rozdílnými a zaměřenými na schodu a přístupy zaměřenými na výkonnost. To vše je spojeno s politickým hodnocením, které parlament při udělování absolutoria provádí každoročně. Stávající postupy při auditu výkonnosti mohou tedy představovat mezník v historii problematiky absolutoria a prohlášení o věrohodnosti, s čímž eh, myslím, že se stotožňuji s panem předsedou, který již na začátku řekl, že toto slyšení je v tomto velmi významné. Tím vám velmi děkuji za pozornost. Těším se eh, na všechny příspěvky do diskuze a věřím, že může vzniknout zpráva, kterou tento výbor podpoří a která může být opravdu i tím mezníkem při udělování absolutoria, možná i po volbách, po dalších evropských volbách i pro další poslance, kteří se budou touto tématikou zabývat. Ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji, paní zpravodajko. A nyní přistoupíme k přednáškám a hlavním prezentacím e, našich hostů. E, e, jako první je pan Gray, bývalý generální ředitel útvaru pro interní audit komise. Pane Grey, máte slovo a e, budu vděčen, když se omezíte ve své prezentaci na zhruba 10 minut. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím se držet deseti eh, minut, ale je to dlouhý příběh, možná, že to potrvá 12. Ano, já jsem byl generálním ředitelem interního auditu předtím, ale jsem měl na starosti kontroly v zemědělství, pak v regionální politice a nakonec eh, jsem byl odpovědný za eh, nástin cestovní mapy. Takže je to něco, co mě zajímá již po dlouhou dobu. o čem vlastně hovoříme. Je to cestovní mapa. Cestovní mapa vedoucí kam. Komise eh, řekla, že usiluje o pozitivní DAS. Asi komise nemůže eh, dělat nic jiného, protože euroskeptici eh, samozřejmě neváhají eh, se svými negativními názory a proto komise musí eh, eh, dělat, co umí. Ale samozřejmě je to vždy názor či stanovisko účetního dvora, který je rozhodující. Komise se snažila vytvořit cestovní mapu směřující k integrovanému internímu kontrolnímu rámci, což je dost trpké. V praxi to znamená prokázat, že kontrolní systémy uplatňované jsou těmi nejlepšími eh, a, a eh, které přispějí k tomu, aby eh, riziko chybovostí zůstalo v přijatelné míře. Eh, problémem eh, byl to, že eh, účetní dvůr řekl, že proměny jsou příliš vysoké. Zainteresované strany říkají, že komise nezvládá svůj rozpočet a komise také mm, nemá nic přesvědčivého, čím to vyvrátit, pouze se zlepšit a e, soud, e, účetní dvůr sám naznačil chybovost, ale e, neposkytl komise pomoc při analýze důvodů chyb a v té době doporučoval pouze nápravná opatření. Takže na stole byl problém. Účetní dvůr pouze měřil teplotu pacienta, řekl, má teplotu, ale nepředepsal žádné léky. Komise jako taková stála také před výzvou, Eh, výdaje, eh, pouze malá část výdajů řídí sama komise, zbytek eh, je řízen členskými státy, například strukturální fondy nebo třetí země, právě jsme to viděli, nebo OSN a různé exekutivní orgány, specializované agentury, národní agentury, ty všechny vlastně vydávají peníze Evropské komise. Takže aby komise zajistila, že chybovost bude eh, na eh, rozumné úrovni, eh, musela se zaměřit nejenom na vlastní útvary, ale i na útvary ostatní. V roce 2005 účetní dvůr předložil dokument pod názvem Stanovisko k eh, jednotnému auditu, kde předložil určité názory, eh, oč usilovat, jaké kontrolní systémy mají být eh, uplatněné, jaká je rovnováha mezi přínosem a náklady na kontrolní systémy a tak dále. Komise v polovině června 2005 schválila cestovní mapu a poté s cílem nalezení do dohody eh, mm, s radou a účetním dvorem o problému a eh, bylo teda eh, rozhodnuto, co dělat. Pak v druhé polovině roku 2005 vedla dlouhé diskuse s radou a parlamentem a také s komisí o problému a jak ho řečit. Nakonec jsme dospěli k akčnímu plánu, který byl schválen začátkem roku 2006, trval dva roky a byl protkán dvěma hodnotícími zprávami a ještě jedním, jednou zprávou o dopadech. Cestovní mapa měla celou řadu cílů, jednak obecnější cíle, například poskytnout lepší informovanost o tom, co se děje a museli jsme vysvětlit, že to e, nejsou účty jako takové, které jsou chybné, ty eh, byly vlastně eh, schváleny víceméně a že ani eh, finance, které, kterými nakládá komise, nejsou vlastně nakládány, s nimi není nakládáno nesprávně, ale že je tady určitý problém s pohledávkami eh, komise. Komise musí eh, tedy dohlížet na celou řadu eh, příjemců, mnoho milionů příjemců v evropských fondů. Je nutno tedy zajistit, aby ty konečné výsledky byly správné a Každým rokem se pak podařilo eh, získat eh, zpět eh, určité částky celkově 2 miliardy eur. Vlastně nesprávně vyplacené fondy z předchozích let. Eh, co dělat. Byl tady jeden dobrý příklad, a sice jeden kontrolní rámec, který fungoval dobře, a to v zemědělství. My jsme si vzali tento rámec a řekli jsme si, že to by mohlo působit jako model i pro ostatní útvary komise. Nemám čas, abych to analyzoval do ale eh, fungovalo to. Takže snažili jsme se zlepšit kontrolní rámce ve všech ostatních odvětvích eh, eh, výdajových a snažili jsme se vytvořit kontrolní strategii pro všechny grantové systémy, ať už komise členských států a tak dále, které by pak podléhaly speciální úrovni kontroly a které by mohly být pak kvantifikovány z hlediska chybovosti, aby, abychom zjistili, e, které systémy pomoci nebo fondy způsobují tu největší míru e, chybovosti e, každé generální ředitelství muselo mít určitě tou kontrolní šablonu nebo dotazník, museli jej eh, eh, vyplňovat, eh, aby se zjistilo, zjistila výše chybovosti. A pak jsme ještě stanovili celou řadu dalších požadavků. Snažili jsme se také zjednodušit věci a poskytovat žadatelům lepší informace, aby se vyhýbali chybám a také jsme stanovili určité sankce pro případ mm, chyb tak abychom je motivovali nechybit. Snažili jsme se zlepšit také partnerství s členskými státy. Pokud se jim dařilo v zemědělství, proč by se jim nemohlo dařit také v oblasti strukturálních fondů? Takže jsme usilovně pracovali právě na poli eh, strukturálních fondů, aby členské státy měly lepší auditové standardy, lepší způsoby vzorkování a měli jsme, byli jsme velmi úspěšní ve spolupráci se stovkami různých agentur, které alokují um, tyto fondy. Toto stále probíhá. Snažili jsme se také podporovat orgány tvořící eh, ten kontrolní systém, to znamená účetní dvory členských států, aby lépe kontrolovali prostředky v členských státech, které pochází eh, z různých zdrojů, to znamená, že vytvořili jsme s nimi dialog. Pokud hovoříme o integrovaném kontrolním rámci, tak vidíme, že to začíná lidmi přímo v terénu. To jsou ti lidé, kteří spravují fondy přímo v terénu a pak máme členské státy se svými vlastními eh, kontrolními mechanismy a výkonnými orgány, dále každé DG, které zodpovídá za to, aby členské státy auditovali všechny oblasti, za které zodpovídají, ať už je to zemědělství, zaměstnanost nebo cokoliv jiného. A pak samotné členské státy, které mají mít odpovědnost za zkontrolování toho, jestli všechna práce byla správně odvedena. A to má všechno dát eh, solidní základ k práci účetního dvora, aby celá tato eh, pyramida fungovalo, aby Evropský parlament, který je na vrcholu této pyramidy, potom mohl udělit absolutorium. Můžeme samozřejmě eh, startovat různé myšlenky, ale je potřeba monitorovat pokrok. Takže my eh, se snažíme podporovat každého generálního ředitele, aby přesně popsal, co dělá za účelem implementace tohoto rámce. To znamená, každý má popsat ten kontrolní rámec a míru chybovosti, má jasně popsat, jaké jsou stavební eh, prvky eh, vlastní, eh, vlastního ujištění a jaké kroky provádí k tomu, aby všechno napravil a aby se ujistil prohlášení o věrohodnosti ve smyslu toho, že všechno dobře funguje. Čili byli jsme úspěšní ve většině oblasti, ale největším problémem pro nás jsou strukturální fondy. Měli, vedli jsme dlouhé diskuze eh, s členskými státy, ale ještě samozřejmě zbývá určitá cesta k tomu, aby přijali plnou zodpovědnost na základě prohlášení o věrohodnosti. Stále ještě nejsou žádné postihy je potřeba samozřejmě vrátit zpátky prostředky, protože mnohé eh, orgány, které eh, distribuují tyto fondy, jsou orgány přímo členských států, které sami nemají zájem na tom, aby udělovaly nějaké postihy a pokuty. Je takhle eh, hodně chyb v provádění systému udělování veřejných zakázek, což je symptomatické vzhledem eh, k tomu, že často nedochází k dodržování všech pravidel. Často jednáme přímo s auditory a ne v tou první úrovní. Takže ano, je to úspěšné. Oproti eh, předchozím rokům jsme udělali hodně. 2011 říká, že 95% všech výdajů nemá žádnou věcnou chybu. Existuje značné povědomí v rámci komise o všech těchto problémech a o opatřeních, které je potřeba přijmout. Účetní dvůr samotný je, eh, má mnohem větší jasno v tom, jak ty věci jsou. Existuje mnohem lepší pochopení ze strany všech zúčastněných subjektů a kontrolní systém je účinnější. Proč neexistuje žádný pozitivní DAS? Protože je tady velká prodleva, může trvat 7 let, než to projde účetním dvorem. Existují různá programová období, která trvají celé roky, kdy se směřuje stejným směrem. Takže je snaha eh, měnit kulturu v členských státech. Nikdy není e, záruka, že klesne po ty 2% prostě protože je to příliš nákladné komise může ukázat, že udělala vše, co bylo v jejich silách. Otázka je, jestli ta míra chybovosti je přijatelná nebo ne. Každopádně na závěr máme určitou myšlenku, že když vynakládáme prostředky, tak jediným cílem není mít jenom nízkou chybovost. To je jedním z cílů, ale ne, ne, nemá to být něco samoučelného. Jde o celkové, celkovou účinnost Eh, nějakého systému. Děkuji vám. Vím, že je to nesmírně těžký úkol všechna tato zjištění schrnout do tak krátké prezentace, ale protože jsme pozvali i další odborníky, chtěl bych eh, vyzvat i ostatní, aby se s námi podělili o jejich analýzu, pan Levy a pan Vazelis LSI. Prosím, usaďte se tady pan Gray by možná se mohl vyměnit s dalším řečníkem jenom za účelem té prezentace, omlouváme se. Pane Gray, možná byste se mohl usadit tady na eh, místě sekretariátu. Takže prosím, pan Vasilej, vítejte v našem středu. Já bych vám hned chtěl dát slovo začalem vaší prezentace. I don't know whether... Já nevím, jestli můžete nějakým způsobem rozdělit ten přidělený čas z těch 15 minut. Ano, uděláme, co je v našich silách. Takže dobré odpoledne. Všechny zdravím a děkuji vám vřele za pozvání na toto slyšení. Jsme eh, spíše akademici, takže chceme se s vámi podělit o dva soubory určitých eh, zjištění. Za prvé, pokud jde o vývoj kontrolního rámce a pak eh, ohledně konkrétních dopadů v DG pro zaměstnanost. My nejsme tvůrcové politik, nejsme poradci, ale jsme výzkumníci, takže to jenom bylo jasné, jaké je naše pozadí. Samozřejmě, že my jsme vycházeli z interview provedených v období 2007 a 2008 a z různých dokumentárních zdrojů až do roku 2012. Možná budeme trochu hovořit o teoretických modelech, pokud máte zájem, ale k tomu bychom potřebovali několik dní a nejsem si jist, jestli by eh, to někdo zvládl. Takže chtěl bych eh, spíš se podělit o určité obecné postřehy, eh, pokud jde o absolutorium na rok 2011, protože je tak, jak to bylo v Gajerově zprávě, protože z toho jasně vyplývá, co se zatím podařilo prostřednictvím kontrolního rámce a co si o tom můžeme slibovat. Takže bych se trošičku vrátil. Připomíná se, že původním cílem první Barazovy komise leden 2005, tak tím cílem bylo dosáhnout pozitivní DAS do roku 2009. Jak řekl Brian Grain, není to snadná věc, zatím ještě jsme se k tomu tolik nepřiblížili, pokud jde o výdajovou stranu a jak říká Gerva zpráva, tak i povod se spíš zhoršuje, než zlepšuje v uplynulých několika letech. Takže to je samozřejmě určitý důvod ke znepokojení. Mnozí z vás se vzpomínají na to, že původní problém souvisel s tím, že to bylo tedy pozitivní DAS a zároveň snaha o jednotný auditový model a zároveň eh, formální absolutorium, který byl spíš takovým inspiračním manifestem, který byl vydán v rámci toho potvrzujícího slyšení v roce 2004 komisařem Kalasem. Tím eh, byl zadán v podstatě nemožný úkol ale vzhledem tomu, že to byl jakýsi komisař pro katastrofy, jak, jak byly jeho pracovní náplň nám popsána, a měl k tomu eh, určité prostředky od, komis, od pana Barosa. Ale snažil se napojit pozitivní DAS na stanovisko o jednotném auditu, ale pak se to rozpadlo v průběhu roku 2005 a za eh, dozoru účetního dvora. A proto vznikl ten plán který jehož eh, nápis byl, eh, nadpis byl změněn. Směrem k pozitivnímu DAS se změnil smě, na směrem k jednotnému eh, integrovanému, integrovanému auditovému rámci. A identifikovali jsme pak některé další body od ledna 2005 až po přijetí toho akčního plánu v roce 2006. A to bylo opuštění DASu do roku 2009 ve prospěch kontrolního rámce, čili přepsání původního Kalasova manifestu a pak nedošlo k dohodě o národních deklaracích, o kterých hovořil Brian. Dále, neúspěch, pokud je o přesvědčení účetního dvora, aby změnil svoji definici chybovosti a svoji auditovou metodiku, a vztah s komisí. A pak se nepodařilo také dohodnout na eh, těch eh, společných šablonách pro zjednodušení pravidel a kontrolních systémů v rámci služeb komise. Neříkám, že k tomu nedošlo později, ale tehdy k tomu nedošlo a trvalo to několik dalších let. V Gajerově zprávě se tudíž říká, říká se tam tedy hodně věcí, ale my jsme se snažili z toho vytáhnout z této zprávy pouze eh, některá tvrzení, která ilustrují tato selhání. To byla ta výroční shrnutí od členských států, která byla tedy horší s ohledem na tom, s ohledem té, na přidanou hodnotu, tedy potřeba eh, dalšího eh, zlepšení v těch v ročních schrnutích, různé metodiky v zemědělství a politice soudržnosti Nebylo to také v souladu s metodikou účetního dvora. To by nás nemělo příliš překvapit. Vzhledem k původním dohodám jednotlivých aktérů, komise, služby, komise, parlament, účetní dvůr a členské státy. Nikdo nebyl proti těm, tomu konečnému eh, cíli toho pozitivního eh, DAS, ale neexistoval konsenzus ohledně toho, jak se jak tomu dospět. Všichni z té iniciativy něco chtěli dostat, ale možná ne to samé. A žádná jednotná skupina subjektů neměla podstatnou výhodu nad eh, ostatními, aby dostala přesně to, co chce. Z hlediska komise lze říci, že navzdory těm selháním jednotliví eh, představitelé intenzivně pracovali interně, externě prostřednictvím právních nástrojů, víceletý finanční rámec, nová nařízení o strukturálních fondech a tak dále. A vznikly nové organizační formy, to byly takzvané e, řídící reformy Kinoka Prodyho ve vztahu k e, AR a ty se snažili v, tedy pokročit, bylo potřeba odvést hodně další práce a schopnost uh, komise ovlivnit členské státy byla omezena. Nebyla však zanedbatelná. A tak eh, vliv těch prostředků změny se ukázal být dosti významný v, průběhu následující eh, transformace kontrolní dynamiky v DG Ample. A Eh, pokud soud, můžeme soudit z některých eh, z eh, připomínek v Gajerově zprávě, v případě Agria Regio, tak mm, zpráva s uspokojením Unstat konstatuje, že u sociálního fondu se ta chybovost již přibližuje tomu Prahu Eh, toho věcného dopadu, významného dopadu, takže eh, dá se říci, že z hlediska toho, co konstatoval účetní dvůr v polovině eh, tedy období 2020, 2010 tak se docházelo k určitému zlepšení. Legislativním ústředním bodem byla lava 6 nařízení pro EU a strukturální fondy, které dá, dávaly nové pravomoci pro platby a nové povinnost, povinnosti pro prováděcí agentury členských států. Co se tedy stalo v DG pro zaměstnanost? Byly vytvořeny nové nástroje a postupy, včetně automatizace, přerušení plateb skrze novou databázi, nový intenzivní eh, tříúrovňový přístup, dále de facto devoluce toho přerušovacího rozhodnutí a té funkce na hlavy eh, těch jednotli, jednotlivých od, ehm, pododděleních a dále došlo k ehm, oddělení auditu od hodnocení. Další změny a reformy, nový akční plán, nový formát a, a později také snaha redefinovat chybovost. Proč tedy DG pro zaměstnanost mělo konstatovalo tento úspěch? Zdá se, že tu byla určitá skupina aktérů, která to viděla tak, že je vystavena útoku z mnoha stran, že nemá nikde o koho se opřít a pak převážily určité eh, podmínky, které vedly k tomu, že eh, se tedy došlo k určitému nastavení mentality, které eh, bylo vedeno částečně strachem a které vyvolalo potřebu jednat. Musíme to také vnímat v kontextu dostupných řešení která musela odpovídat eh, převládajícím normám založených na pravidlech a také celkovému náhledu, že členské státy jsou eh, zodpovědny za většinu chyb. V rámci potom eh, změn v DG v roce 2007, to, mohlo, to pak přispělo, ještě zrychlilo celý proces, ale pokud jde o tu šestou část, tak základy byly položeny již tou eh, původní, původní slo, původním složením. Takže odkud pocházela ta možná nebezpečí, samozřejmě výroční DAS, dále některá rozhodnutí z tohoto výboru, sliby komise řekala se a vlastní služby komise v, po, v podobě interního auditu. A pak samozřejmě OLAF. Lze říci, že v trochu v rozporu s vyváženou interakcí při vytváření kontrolního rámce, tak jak jsem o tom hovořil, tak DG pro zaměstnanost bylo tak trošku na nesprávném konci asymetrického vztahu. A vzhledem k podrobené eh, pozici toho generálního ředitele v, v tomto prostředí, tak on musel najít nějaký prostředek, jak neutralizovat tyto hrozby, aniž by eh, z, zhoršil vztahy, aniž by se někoho dotkl. A to vysvětluje tu preferenci tedy pro ten regulační přístup a konkrétní cílení eh, povinností členských států s tím, že se k tomu přidalo eh, ta další hrozba pozastavení pladeb, čili Eh, další byč na ty státy. Kromě toho eh, byla žádoucí eh, databáze, která by pak bránila tomu, aby byly napadány jenom náhodně některé, některé programy. V zásadě lze říci, že účelem bylo, že ta hrozba byla převedena od DG na prováděcí agentury členské státy. Když nebudete plnit, nedostanete žádné peníze. A to zapadalo do nového řídícího paradigmatu za, v souvislosti s, tedy s Prodyho přístupem a e, potom přísnější auditování to už bylo jenom jednou z forem. Nová definice chybovosti byla součástí dlouhodobějšího přístupu komise, tak aby účetní dvůr hlásil nižší chyby. A to je pořád tedy sporná záležitost. Ale to všechno mělo svou cenu. Vyžádalo si to tedy svou cenu a o tom se dá také pár věcí říci. A to určité prodlevy projektů v, z důvodu agresivnějšího pozastavování pladeb. A pozastavování a přerušování eh, pladeb znamená, že je těžší ty peníze získat, je těžší Eh, zachovat jejich tok. A z hlediska té soudržnosti pak eh, pouze 20% těch potvrzených částek bylo implementováno. Čili čím víc máme kontrol, tím těžší je potom nastartovat jednotlivé programy a zajistit, aby opravdu fungovaly na plné obrátky. Takže prodlevy v implementaci programů lze považovat možná za přijatelnou cenu um, plnění pravidel. Ale teď už se ta agenda trochu posunula a víme, že Gérova zpráva hovoří o e, měření, které má ukázat, že bylo splněny cíle. V ideálním světě by dokonalé plnění a dokonalý eh, výkon ehm, nemuseli být nekompatibilní, ale v reálném světě prostředky a cíle, mezi prostředky a cíly existuje určitý eh, vztah. Je to určité něco za něco, takže důležité si uvědomit, co je důležitější. Lepší výkonnost nebo lepší plnění? Prosím, Michael. Děkuji mnohokrát. Máme tady problém, že přesně v 18.30 musím ukončit schůzi. Takže všichni experti mají možnost eh, se ujmout slova, ale musím je požádat, aby to velmi zestručnili. Víte, řekl jsem 15 eh, minut a začali jsme eh, v půl páté, už jsme ten limit překročili, takže prosím pouze několik minut. Já eh, si myslím, že budeme mít čas ještě o věcech debatovat a proto dovolte, abych několik věcí nastínil pouze. Program eh, eh, říká, že jedna z otázek je Eh, za nepřítomnosti kvalifikovaného DASu, zdali akční program selhal. Já myslím, že lze analyzovat tuto otázku různými způsoby, ale eh, moje jasná odpověď by zněla ne. Eh, jeden důvod té negativní odpovědi je, že IICF, to znamená integrovaný interní kontrolní rámec, nebyl skutečně za tímto účelem splněn to znamená získání pozitivního, eh, pozitivního prohlášení o věrohodnosti, byl pouze spouštěcí mechanismus. Nám jde o dlouhodobý eh, vývoj eh, Evropské komisi směrem ke schopnosti převzít manažerskou odpovědnost za vydávání finančních prostředků a provádění programu o tom musíme uvažovat eh, ve vší vážnosti a myslím, že je na místě eh, u toho hodnotit také integrovaný interní rámec kontroly. Na základě toho zda mm, mm, mm, lze dosáhnout pozitivního prohlášení o věrohodnosti účtu. Spravodajka um, nadnesla další otázky. Zdali uh, to snad uh, bylo nesprávně koncipováno, uh, to si zaslouží dvě odpovědi. To, co jsme skutečně viděli, je to, že cíle a přístup k finančnímu dohledu ze strany účetního dvora byl jaksi rozšířen, zvětšen rekonfigurací eh, kontrolních systémů. A proto se musíme vrátit k otázce, zdali eh, to prohlášení o věrohodnosti eh, je správně koncipováno, protože my jsme tady viděli určité zvětšení nebo rozšíření té odpovědnosti. Další otázka je, zdali to bylo úspěšně implementováno či nikoli. Já myslím, že to, co uvedl profesor Levy, eh, zní ano, jako odpověď na tuto otázku, včetně kvalifikací, ale to je jiná věc, zdali než ta, která se zabývala správnou koncepcí. Je to tedy případ úspěšné implementace, jak tomu říkáme na naší vysoké škole, ale to je něco jiného než koncepce. Úspěšná koncepce. Je zde celá řada velmi působivých vynálezů a praxí, které eh, vedou k tomu, nebo se snaží o to, aby integrovaný interní kontrolní rámec fungoval. To se týká například sociálního fondu, Evropského sociálního fondu. Tady je nutno říci, že otázkou je, zdali jsou schopni změnit koncepci účinně od um, zpravování e, sedmiletého programu na e, sedmiletý program, který je každoročně kontrolován. To byl ten aktivní krok, který byl učiněn a za tímto účelem e, bylo, byla zřízena celá řada velmi účinných opatření a také kontrol. Děkuji, Roger, děkuji, Michael, za eh, tato eh, prohlášení a nyní zahajuji diskusi pro eh, případ, že členové mají dotazy. Paní Češková, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Snažím se vyškrtat všechny otázky, které jsem původně měla napsané. Nicméně bych se chtěla vrátit ke strukturálním fondům, o kterých tady byla zmínka. Budu klást ty otázky dohromady, aby to bylo rychlé pro všechny, eh, všechny hosty, kteří zde hovořili. Eh, víme, že tato oblast je naprosto klíčovým problémem, co se týká nedostatku sankcí, co se týká velkých problémů v zadávání veřejných zakázek. Očekávalo se, že již v tomto programovém období 2007 až 2013 nastane zlepšení. Je vidět i podle udělování absolutoria v roce 2011, že k tomu nedošlo. Chci se zeptat, eh, jak eh, optimističtí jste v tom, že nyní revidovaná pravidla by vedly k nějakému lepšímu cíli, a co lze v této souvislosti nebo co si myslíte, že lze očekávat v budoucím programovém období 2014 až 2020? Bylo zde zmíněno, že eh, je zde určitý nesoulad mezi účetním dvorem a jeho přístupem, který věří, že chybám se lze vyhnout nebo eh, lze, s nimi, lze se s nimi vypořádat velice rychle a přístupem eh, komise, která se spoléhá na eh, pozdější zpětné vymáhání prostředků nebo pozdější finanční opravy, což ale samozřejmě se nemusí úplně vylučovat. Ale bylo zde zmíněno, že účetní dvůr, jak si to eh, šetření, které by mělo vést k pozitivnímu prohlášení o věrohodnosti, eh, vede šířeji, nežli zřejmě původně bylo záměrem podle původní koncepce nebo podle původního akčního plánu. Chci se zeptat, zda podle vašeho názoru je vůbec možné získat pozitivní prohlášení o věrohodnosti, nebo zda se to jeví v tomto kontextu nemožné. Pokud ano, tak která z institucí by eventuálně měla změnit svůj přístup? Zda, zda tedy komise nebo zda účetní dvůr? Bude to tedy moje otázka i pro další, pro další naše hosty, další odborníky, ale zmiňuji to již zde, protože si myslím, že to je velmi podstatná věc, na kterou bychom si tedy měli odpovědět. A <clears throat> poslední věc, jaký je váš názor na další řešení v souvislosti s přinucením členských států k tomu, aby zajistili, že prostředky, které mají k dispozici, budou řádně vynakládány. Děkuji, děkuji za zodpovězení předem. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Děkuji. Jsou další dotazy? Pokud nikoli, tak prosím o odpověď. Kde začneme? U pana Greje? No, nevím, jestli kolegové zde z DG Employment byli přítomni, ale abych vám poskytl náhled do toho, co se stalo je nutno zajistit, aby lidé na nejnižší úrovni, eh, ti, kteří provádějí ty programy a systémy v obcích, regionech, si uvědomili význam předcházení a odhalování a napravování chyb, protože komise se na to může dívat pouze z hora. Eh, vidí, jak to, že posuzují, jak eh, to kontrolují členské státy, ale je nutno zajistit, aby každá jednotlivá obec, každá, každý subjekt, který implementuje eh, fondy, jednal odpovědně. To je, myslím, velká výzva pro ty obce. Komise E, může zajistit, aby to, co e, se ubírá nesprávným směrem, bylo napraveno a pak také komise přijímá opatření například zastavení e, pomoci, což platí pro celou řadu zemí. A toto pozastavení trvá až do nápravy. Je to tedy velmi složitá oblast, ale v konečném důsledku eh, je to řízeno a rozhodováno právě v terénu celou řadou eh, jednotlivých subjektů orgánů. Děkuji vám, kdo by se chtěl vyjádřit z dalších eh, hostů. Já se domnívám, že velmi účinným způsobem zlepšování výkonnosti členských států na úrovni členských států je zastavení přísunu peněz to pozastavení je velmi efektivní. O tom není sporu, jak ukazují některé údaje z generálního ředitelství zaměstnanost. Nicméně problém zde spočívá v tom, že to samozřejmě eh, pozdrží implementaci programu a eh, eh, navíc je to propojeno s celou řadou dalších cílů komise a parlamentu, kde je tedy Eh, nutno eh, ty programy provádět a dotahovat do konce. Je to velmi eh, složité rozhodnutí chcete skutečně být důslední v dodržování pravidel, to znamená ale pak i přerušení řadu programů, až budou účinné. A nebo chcete spíše raději zjednodušit zadávání a provádění programů, tak aby ta pravděpodobnost chybovosti nebyla tak vysoká. Ale pak může to vést k tomu i, že ten kontrolní rámec bude trochu volnější, benevolentnější. A to se týká zejména strukturálních fondů, které se potýkají s tímto problémem eh, již eh, po 30 let a ne, nezdá se, že by v dalších 30 letech se situace měla výrazně změnit. Michael, chcete se vyjádřit? Pokud jde o otázku, mm, zdali si myslíme, že je možné dosáhnout vůbec, získat vůbec pozitivního prohlášení o věrohodnosti, tak to vůbec netuším, eh, ale eh, nevím, jestli to je správně položená otázka. Eh, totiž je to oblast, kde skutečné hodnocení správního programu je na místě a takovéto hodnocení eh, by mělo znamenat také pokládat ty správné otázky. Možná ještě pro doplnění, jak již bylo vysvětleno předtím, odkud přichází vlastně ta koncepce toho dvouprocentního materiálního prahu. Je to dobrá otázka, protože pokud eh, tomu budeme přistupovat eh, tak, že to má speciální status, tak musíme znát zdroj toho eh, statu. Já nejsem účetní, ale bylo mi řečeno, že pro účetního 2% materiálního prahu je dobrý standard praxe pro předložení účtu eh, nějakého subjektu. A a je nutno rozlišovat mezi prezentací účtu a auditem a zejména legalitou a správností operací. To jsou dvě různé eh, věci eh, anebo předměty zájmu a možná že je nutno se ještě jednou podívat na e, tuto zásadu a vůbec, e, jak je zakotvena v Maastrichtské smlouvě. Otázkou je tedy, proč je tak svat ten dvouprocentní práh. A další otázka je, kdo by mohl provádět takovéto nulové e, hodnocení toho DASu. Tento problém byl koncipován i je vykonáván eh, účetním dvorem, proto pro ostatní eh, instituce by mm, bylo složité eh, do toho zasahovat. Ale je jasné, jak jsem již naznačil předtím, že komise jednala tak, aby vlastně ty účinky zvětšila a chcete-li zhodnotit tu mnohovrstevnatou praxi, tak se musíte vrátit k té základní otázce koncepce. Zdali ten dvouprocentní práh se má aplikovat u každého programu, anebo pouze u toho programu, kde eh, komise eh, kontroluje ty hlavní eh, výdaje. Ano, Myslím, že teď jsme se trošku možná přiblížili trochu možná, ale se tím objevily ještě další dotazy. Já doporučuji, ale bychom pokročili přece jenom v našem pořadu jednání a možná se pak můžete účastnit i té další diskuze, ale nejdřív bych chtěl dát slovo Manfredu Grafovi. Generaldirektor Haushalt. Je eh, zástupce generálního ředitele pro generálního ředitelství pro rozpočet. Možná po diskuzi pak eh, budeme moci mít další dotazy. Ehm, eh, jak už jsem řekl, příspěvek místo předsedy nebo zástupce ředitele, generální ředitele pro rozpočet se jmenuje vlastně Svatý Grál. Eh, všichni víte z mytologie, že Svatý Grál stále ještě nebyl nalezen, ale že snad nalézáme praktikabilní řešení pro stávající problémy. No, takže možná ten nadpis není programem pro další činnost, a po panu Kraftovi eh, požádám paní Kaliante z Evropského učení dvora. Pana Krafta také požádám, aby se omezil na 10 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Abych tady tedy mohl uh, odprezentovat tuto strategii k, po, k, ke kladnému DAS. Děkuji také, že jste vybrali tento Eh, nadpis, tento název, tedy ten Zlatý grál, protože z toho vyplývá, že je jasné, že hovoříme o něčem, co je velmi těžko dosažitelné. Dokonce i když to máte v rukou, můžete to velmi snadno ztratit. Proto bychom k tomu měli přihlédnout. Zmínil jste, 2000, eh, že 2000 let již pátráme po zlatém eh, grálu a okladný DAS usilujeme už 18 let, ale přesto mnozí jsou stále ještě E, i mnoha chybím tedy trpělivost, a, ale e, já chci říci následující. Chci v prezentaci, ve své prezentaci ukázat, jaká je stávající situace. Předchozí řečníci už o tom trošku hovořili, ale chci vám vysvětlit e, zejména, co nefunguje a co se s tím dá udělat. V tom dostupném čase Nebudu mít čas probrat všechny komplexní otázky DAS, ale zaměřím se jenom na ty strategické faktory, které e, jsou skutečně rozhodující a také zmíním ten sdílený management, který byl sou, součástí integrovaného kontrolního rámce, který představuje až 80 rozpočtu. Nebudu už opakovat to, co říkal Brian Michael a Roger, i když samozřejmě do značné míry sympatizuji s tím, co bylo řečeno. Byl integrovaný kontrolní nám, na, systém úspěšný? Ano. A to vycházím pouze z dokumentů, které mám, z všechny informace, které mám, jsou z ze zprávy o výroční aktivitě, ze syntetických zpráv přijatých na politické úrovni komisí a dále poznámka 6, která je přijímána na mé úrovni. Já jsem eh, účetním představitelem komise. Jasná odpověď už byla dána, pokud jde o eh, politický či strategický cíl je to tedy stále to, abychom měli klaní DAS. Gajerova zpráva říká, že a doporučení rady a také komise potvrdila svůj závazek k tomuto cíli. A to velmi jasně v mnoha různých slyšeních, která se konala v rámci procesu absolutoria na 2011. Když si pak eh, vyslechnete jednotlivé generální ředitele, tak je možné tuto věc do určité míry kvalifikovat. Třeba komisař Hahn řekl velmi jasně, že dosáhneme reziduální míru chybovosti po 2% v moment, v okamžiku uh, uzavření, jakmile všechny korekční mechanismy budou využity k poskytnutí výsledků. Paní Gagan řekla, že bude pravděpodobně obtížné dosáhnout reziduální chybovosti po 2%. Proč? Vzhledem k tomu, že je to spojené s obrovskými náklady, zřejmě v konečném důsledku by pak nikdo vůbec nemohl eh, žádat o evropské fondy, protože by byl příliš velký eh, důraz na eh, plnění a řádnost a ne na účinnost. Už tady bylo zmíněno, že když se podíváme na eh, situaci od DASu 2007, tak máme dobrou situaci, nebyla to jenom náhoda, ale byla to součást reformního procesu, kterému se říkalo modernizace účetnictví. Ta výzva, které, které, která před námi stojí, je nestratit ten eh, zlatý grál. To znamená, aby rozpočtový orgán, legislátor a členské státy stále fungovaly v rámci tedy té logiky peněžní. I tady to má určitá rizika, myslíme, že to máme pod kontrolou, ale někdy nás můžou čekat nečekaná překvapení. Teď se dostaneme k transakcím, to znamená řádnost eh, a, a, eh, a legálnost. Tady je trochu smíšený obrázek, pokud je o, tedy DAS samotný není tím zlatým e, grálem, ale to, je to jenom pouze jedno, jedno z témat. DAS se stává z několika, z několika eh, prvků. Třeba pokud jde o příjmy, tam máme pozitivní stanovisko, míra chybovosti poslední zprávě byla 0,8%, eh, čili bylo to pod tím Prahem materiality. Pokud jde o Eh, výdaje, eh, tedy pokud jde o závazky, tak účetní dvůr řekl, že ty jsou eh, legálně řádné ve všech materiálních aspektech. Ale problém je na úrovni pladeb. Tam jsme v posledním procesu absolutoria zjistili, že tam je chybovost 3,9%. To znamená, že překračuje ten takzvaný materiality threshold. Já se teď chci zaměřit na to, v čem je problém? Co musíme dělat, aby se situace zlepšila? Tak když se zaměříte třeba na zemědělství, jakožto největší součást výdajů a posloucháte členské státy, tak oni říkají, máme ten, eh, máme ten eh, zlatý grál, je to pod tím procentem, po dvěma procenty říkají, že v pilíři 1 u pilíře 2 říkají, že je chybovost 1,89%. Je to však pravda? Komise provedla vlastní zhodnocení situace a na základě toho zjistila, a na základě práce účního dvora, že ty údaje nejsou spolehlivé. Je tu příliš mnoho problémů a slabost slabin. Komise však pouze uplatnila jakousi eh, jednotnou sázbu, kde přidala 25% k té chybovosti, která byla komunikována v prvním a druhém pilíři. Pak dospějeme eh, k, v prvním pilíři 0,69%, ale u dalších už je to problém. Když srovnáme tato čísla s čísly účetního dvora, tak tady vidíme 2,9% a 7,7% v druhém pilíři. A komise musí připustit, a uvidíte také určité zlepšení v této oblasti, ve vlastních výroční zprávě DG Agri, že celkový, celkové hodnocení není dostatečně do, dobré. Musíme zjistit mnohem více o úrovni fungování jednotlivých platebních orgánů, certifikačních orgánů, různých kroků a opatření. Čili budeme uplatňovat úplně jiný přístup v oblasti zemědělství který se inspiruje oblasti soudržnosti. A já podrobněji vysvětlím, eh, k čemu tady došlo. Začnu RDF, čili DG Regio. Toto DG má také statistiky od členských států a od auditních orgánů. Byla představena následující eh, čísla. Eh, u těch 340 OP, tak eh, u 69% je chybovost 2% až 5%, pouze u několika je to nad 5%. Celkový odhad je takový, že v podstatě nepřekračujeme tu, eh, ten strop materiality. Co dělají zástupci eh, DG Regio? Analyzují to na jednotlivé operační programy, ty všechny informace, které jsou dostupné, a dospěli k následujícím výsledkům, že 35 eh, chybovostí je nespolehlivých, 64 eh, jednotlivých chybovostí muselo být znovu propočítáno. Takže 69 operačních programů eh, bylo postiženo vyšší chybovostí, než jaká byla původně sdělena členskými státy. A to jenom, abych uvedl několik takových příkladů u 25 OP byla identifikována chybovost 10% a u 10 dokonce 25%. Čili v kostce celkový výsledek na úrovni komise je takový, že finanční dopad je 31 až 6,8 což se nesmírně blíží tomu, co nám říká účetní dvůr, který říká, že chybovost je mezi 3 a 9 procenty, takže nejpravděpodobnější chyba je 6 Teď se podíváme na Evropský sociální fond. Předřečníci již eh, tady hovořili o tom, že se použil podobný postup, jako použil DG Regio těm 117 eh, chybovostem, eh, které komunikovaly členské státy k operačním programu, kdy se pouze 75 bylo přijato, 20 muselo být uspůsobeno, 22 bylo považováno za nespolehlivé, nebo nebyla hlášena chybovost žádná. V konečném důsledku je tu opět eh, vědomí problému. Čili v čem je čem jsou problémy? Jednotný audit nefunguje. Proč? Ne proto, že by chyběl interní rámec kontroly, ale nefunguje to proto, že jeden auditor, auditor toho řetězce auditového se nemůže spolehnout na další. Třeba členské státy sdělí výsledky, které komise nemůže akceptovat a které nemůže akceptovat účetní dvůr. Takže je tam nějaká chyba. Takže tady to je základní otázka v oblasti DAS. Dozorčí a kontrolní systémy jsou pouze částečně účinné. Alespoň to říká účetní dvůr a vychází to z, z indikátoru chybovosti. Měli jsme diskuzi o tom, jak, jestli bych měla existovat nějaká analýza, jestli tedy dává smysl abychom řekli, že DAS je zakotven ve smlouvě a podle smlouvy účetní dvůr musí představit stanovisko k tomu, zda právnost a řádost, řádnost jsou zaručeny. A tím klíčovým indikátorem je ta nejpravděpodobnější chyba. Co s tím lze dělat? Kontrolní a dozorčí systémy musí být posíleny v tomto kontextu je důležité, že 90% všech chyb je zjištěno mimo komisi, na úrovni konečného příjemce. A je to na eh, té kontrole na první úrovni, aby se tyto chyby zjištily a napravily. To potvrzují také výsledky komise. V RDF 62% chyb mohlo být zjištěno i členskými státy. U ESF to bylo 76%. Dalším důležitým prvkem je zajistit spolehlivé indikátory, ukazatele a statistiky. To je podmínka sine qua non pro to, aby to celé fungovalo. Je to také předběžná podmínka zlepšení systému, protože pokud je chybná diagnóza, pak samozřejmě nevidíme ne žádný důvod, proč ten systém zlepšovat. Pokud jde o zjednodušení, tak jistě všichni víme, že komise eh, vydala agendu pro zjednodušení v roce 2012, legislativa po roce 2013, to tam už probíhají jednání a zaměřují se právě do oblasti našeho zájmu, to znamená snížení počtu programů úměrné náklady a efektivní kontroly a zjednodušená pravidla způsobilosti. Ko- komise již vydala zjednodušující eh, scoreboardy podle mého názoru jsou ty výsledky možná v některých oblastech eh, znepokojující. Možná, že pak ten eh, rámec není zjednodušený, ale je naopak komplikovanější. Pokud jde o preventivní a nápravné mechanismy, ty byly zmíněny. Teď se podívejme jenom na závěrečné údaje. Pokud se podíváme na eh, finanční korekce a zpětně získané prostředky a srovnáme to s celkovými platbami mezi 1,7 a 1,4 Nemůžeme to prostě jenom odečíst, protože tyto opravy napravují chyby let n-1, n-2, n-3, které jsou získány na konci roku, ale vztahují se k předchozím eh, rokům. Čili chyby budou napraveny pak v n plus 1, n plus 2 nebo n plus 3 letech. Eh, ale ta chybovost všedního dvora musí být zasezena do kontextu nápravná kapacita komise opět musí být vzata v potaz. Co lze udělat v budoucnu? Článek 32 finančního nařízení je nesmírně důležitý. Pokud eh, bude přetrvávat úroveň chybovosti, musí komise identifikovat slabiny kontrolního systému analyzovat přínosy a náklady opravných kroků. Na základě této analýzy by pak měly být přijaty přípravné, případné kroky, to znamená zjednodušení, zlepšení kontrolních systémů a znovu navržení eh, toho programového a implementačního systému. Vím, jsem, že jsem již hovořil dlouho, ale stále mám ještě odpovědět na to, jestli je realistické dosáhnout kladného DASu. Bych řekl, za určitých podmínek ano. Jestliže dozorčí eh, systém dohledu bude skutečně zlepšen, jestliže ukazatele budou spolehlivé a všichni, kdo eh, umožní všem, kdo mají jednat, aby jednali, a pokud se zajistí zjednodušení, a pokud také dopad eh, úsilí Komise o ochranu rozpočtu bude vzat potaz, pak skutečně budeme mít ten zlatý král v rukou nebo na dosah. Pokud však bude jeden z těchto prvků chybět, bude to velmi těžké. A teď zejména chci odkázat na to, co říkal předchozí řečník, protože ta 2% to je těžko dosažitelný cíl. Zejména s ohledem na eh, politiku úsporných opatření a pravděpodobně také selhání při zavádění zjednodušení do některých oblastí. Děkuji vám za pozornost a pomalám se, že jsem vás připravilo tolik času. Děkuji vám mnohokrát. Bylo obtížné vás přerušit, protože vy v komisi máte na starosti implementaci toho, co eh, chceme získat. Eh, stále ještě považujeme za možné eh, nalézt svatý grál, nikoli svatého kráfa, ale svatý grál. Já si myslím ale, že nebudeme potřebovat pomoc z, z hůry, ale abychom získali DAS, ale možná trochu laxnější účetní dvůr anebo něco jiného. A dávám nyní slovo eh, další um, řečnici. Děkuji. Já musím eh, říci, že auditoři eh, pracují ehm, díky ehm, tomu transparentnímu přístupu eh, velmi zjednodušeně. Dámy a pánové, chci připomenout kontext, v němž eh, účetní dvůr v roce 2004 doporučil vytvoření jednotného integrovaného kontrolního rámce. V letech 2004 až 2009 finanční řízení vykazovalo určité rozdíly v oblasti oblasti kohezi, eh, koheze. Eh, eh, tam byly kontroly pouze sporadické. Systém zprávy nebyl vybudován hierarchicky, neexistovaly dostatečné kontroly na úrovni členských států a právě komise a účetní dvůr verifikovali výkony členských států, limitované zdroje a velmi vysoké náklady těchto kontrol vedly k tomu, že pouze malá část programů byla podrobena vystavena kontrolám. Na eh, druhé straně v zemědělství Ehm, ehm, tam eh, docházelo k velmi četným kontrolám na úrovni členských států. Eh, komise ale neintegrovala ehm, vlastně tyto eh, výsledky kontrol do, do rámce. Naopak a ta komise je využila k vyvození závěru. A současně v 90. letech auditní a finanční kontrola se stala důležitým nástrojem při řízení veřejných výdajů, zlepšení transparentnosti, Eh, odpovědnosti. A to postupně se vyvinulo v celosvětový eh, kontrolní kodex, eh, jakýsi, jakási integrovaná vnitřní kontrola která je sestavena v pyramidové podobě. Eh, jsou to normy KOSO, které se staly důležité zejména na přelomu tisíciletí eh, jako součást Kinokovy reformy v komise. To vedlo komisi k tomu, aby stanovila minimální eh, požadavky pro členské státy v rámci kontroly strukturálních fondů EU. Členské státy museli certifikovat čerpání evropského rozpočtu a Ehm, museli se také ehm, korigovat, ehm, to znamená korigovat eh, své eh, chyby a rizika, ale eh, byly to vlastně minimálně pětiprocentní kontroly, které nebyly dostačující. Na žádost Evropského parlamentu pak Eh, účetní eh, dvůr eh, stanovil ve své zprávě v roce 2004 hlavní principy a kritéria pro uplatňování a provádění jednotného auditu. Jaké jsou tyto obecné principy? Za prvé, kontroly musí podléhat společnému standardu a musí být koordinovány, e, říkáme tomu, e, jednotný audit. Kontroly musí být um, aplikovány, dokumentovány a e, zahnuty um, ve správě otevřeně a transparentně, tak, aby bylo možno se na jejich výsledky spolehnout nazvala bych to transparentní audit. Takže cílem každého jednotného auditu eh, je eh, jednotnost a transparentnost. Eh, a tento model má tedy dva hlavní pilíře. Účetní dvůr také navrhl určité podpilíře, které podepírají nebo stabilizují ten model. A sice legislativa musí být jasná mm, a nikoli dvojznačná, musí se vyhýbat zbytečné komplexnosti, musí jinými slovy slovy eh, mít eh, jasné, jasně stanovené eh, cíle. Komise musí stanovit jasně definované minimální standardy a cíle pro interní kontrolní systém. A to také pomůže účetnímu dvoru pak poměřovat výsledky na základě objektivních kritérií. A nakonec účetní eh, dvůr eh, obrátil svou pozornost na narůstající náklady kontrol. Eh, komise a legislativní orgány by měly být dobře informovány o, a o také přínosech kontrolních systémech, kontrolních systémů v jednotlivých rozpočtových oblastech. Já bych toto doporučení ještě zopakovala. A sice legislativa musí předkládat jasné a jednoduché cíle. Komise se musí tyto cíle eh, přeložit do eh, jasných minimálních standardů pro interní kontroly a nakonec eh, v rámci koncipování systému výdajů legislativní orgány musí vzít v potaz náklad a přínos dohledových a kontrolních systémů. Eh, účetní dvůr také zdůraznil eh, eh, nutnost zavést kontrolní model v souladu s principy jednotného auditu. ale jak si vedeme v současné době z hlediska dosahování těchto kýžených cílů. Ještě zdaleka nejsme tam, kde bychom být měli být. Eh, eh, nicméně eh, já bych tu odpověď ještě trochu diferencovala, totiž eh, v této oblasti v eh, kontrolním rámci 2007 až 2013 jsme se zaměřovali eh, na soudržnější a integrovanější účinný rámec interní kontroly tím, že jsme zavedli tři vrstvy národního kontrolního systému. To znamená, kontroly byly prováděny řídícím orgánem, certifikovaným certifikačním orgánem a nakonec také auditními orgány. Specifické a nezávislé auditní orgány eh, byly ustaveny a museli předkládat komisi výroční eh, stanoviska, eh, včetně chybovosti. To určitě exponenciálně zvýšili počet a také objem kontrolovaného, kontrolovaných výdajů EU v svých posledních eh, tří výročních zprávách účetní dvůr eh, konstatoval, eh, že řízení výdajů Evropské unie v oblasti soudržnosti se zlepšilo, i když stále nedostatečně ehm, v, na úrovni členských států jsou stále ještě identifikovány určité chyby. Například členské státy provozují vlastně tu první kontrolní e, e, linii, zejména z hlediska možného zneužití e, fondů a v roce 2011 v oblasti regionální politiky Eh, více než 60 chyb identifikovaných účetním eh, dvorem eh, bylo pak identifikováno a částečně napraveno. V letech 2010 a 2011 účetní eh, dvůr eh, také zjistil, že komise se nemůže plně spolehnout eh, na práci národních auditních orgánů. Například rozsah auditu ehm, neodpovídá, respektive nepokrýval zcela rizika, zejména ne pokud jde o veřejné zakázky. Dále metodologie odebírání vzorků také nebyla v souladu s zadáním, respektive mm, eh, pokyny a docházelo také k nedostatečnému usměrňování ze strany komise, pokud šlo o hodnocení eh, eh, chybovosti protože míra chybovosti by měla být eh, dvouprecentní a proto v zájmu eh, zabránění finančním eh, korekcím a rizika ztrátu fondů je nebezpečí, že jednotlivé orgány nebudou oznamovat všechny nalezené problémy. Orgány členských států eh, předkládaly eh, mnohdy v minulosti i eh, prohlášení s konečnými odhady chybovosti, které byly podceněny nebo stanoveny níž, než, mm, než ve skutečnosti byly. Nakonec se podívejme eh, na implikace eh, eh, z hlediska nákladů. Zlepšené kontroly v období 2007 až 2013 určitě navýšily nákladovost kontrolního systému na úrovni členských států a pro budoucnost určité slabiny v systému a jeho implementaci naznačují, že je možné Um, eh, lépe eh, zaměřit eh, výdaje Evropské unie na úrovni členských států. Já se domnívám, že článek 31 a 33 nového rozpočtového nařízení je krokem správným směrem. To doufám bude také přetaveno do klíčových doporučení rámce 2014 až 2020 také to umožní komisi vydat eh, závazné pokyny pro národní auditní orgány a aplikovat eh, finanční korekce. Na straně druhé produkce eh, dalších dokumentů určitě nepřispěje k lepšímu, lepší výdajové politice EU. V plynulých letech eh, byla komise zahlcena eh, zprávami členských států, které byly eh, mnohdy předkládány mm, bez mm, určité hlubší analýzy. Nakonec bych si dovolila trochu spekulovat. Konflikt zájmu, který je inherentní v rámci systému, může stále ještě podkopat dosažené úspěchy, zejména pokud jde o spolehlivost práce práce národních eh, eh, orgánů. Pokud eh, jde tedy otáz, jde o otázku, zda rizika zda tedy ta rizika mohou být dostatečně a včas odhalena Tady eh, eh, máme tedy jedinou eh, volbu a sice včas odhalovat rizika a vyhnout se tedy vyšším sankcím. Naštěstí budu mít dnes ještě jednou možnost se vyjádřit a budu moci předložit méně ponuré vyhlídky do budoucna. Děkuji. A nyní je možnost položit další dotazy. Kdo by chtěl začít, paní zpravodajka, paní Češková, pan, pan Gajer. If you like. Děkuji za slovo ještě jednou, pane předsedo. Budu stručná, vám přednost panu kolegovi. Eh, jenom eh, já se domnívám, že je výborné slyšet tyto názory. Já si nesmírně vážím práce účetního dvora protože ten zastává svoji naprosto specifickou úlohu v rámci veškerých organizací nebo respektive institucí Evropské unie, co se týče eh, kontroly účtů a udělování absolutoria. Eh, chtěla bych ale položit tu otázku směrem k budoucnosti, protože by mě zajímalo i, zajímaly vaše názory, eh, jak z hlediska účetního dvora, tak z hlediska komise Uvažuje komise o nových návrzích, které by nahradily ty současné, ten současný akční plán a e, Pochopila jsem, e, doufám velmi správně, tedy z vyjádření e, pana Krafa, zástupce komise, že dosažení kladného DAS je v jeho současné podobě téměř nedosažitelné. Takže tolik moje otázka spíš směrem k té budoucnosti a jinak děkuji za pozornost. Děkuji, paní Češková. A teď pan kolega Gajer. Děkuji vám mnohokrát za ty dva příspěvky, které tedy jsem považovala za nesmírně užitečné, eh, protože nám krásně ještě jednou popsali rámec, v němž se tady pohybujeme a naprosto jednoznačně ukázali, co by bylo nezbytné v souvislosti s udělováním absolutoria eh, také nalézt vyhlídky nejsou zvláště dobré. Pravděpodobně devat, budeme psát 19., 20., 30. zprávu o absolutoriu, protože eh, to bude umožňovat pouze omezené prohlášení o věrohodnosti. Ale to má praktické důsledky a dopady na práci výboru jako takového. Manfred Kraft už upozornil na nejrůznější šrouby, které bychom mohli trochu přitáhnout, eh, aby eh, mohl účetní dvůr eh, vyslovit prohlášení o věrohodnosti Slyšeli jsme něco, kde je odpovědnost členských států, ale je tady také určitá odpovědnost této sněmovny. A odpovědnost této sněmovny, milý Manfredy, na to si velice jemně upozornil, když si řekl, že si děláš obavy, že určité rámcové dohody neusnadňují finanční řízení, ale naopak ho stěžují. A to je právě něco, co prostě se děje i tady ve sněmovně. E, když prostě komplikujeme požadavky směrem k fondům, tak potom kontroling těchto fondů je také obtížnější. A pak je také četnost chyb pravděpodobně větší. E, proto se chci zeptat, je možné, aby komise Parlament možná nejlépe celkově pravidelně informovala o tom, kde se překračují tyto scoreboardy, co chceme, je, aby odborné výbory, které pracují na rámci, tady možná dosahují určit určitý politický pokry, pokrok, ale pak z toho vzejde komplikovanost a je to tedy těžší pro kontrolu a je tam větší chybovost. Takže domnívám se, že je třeba, aby komise to neviděla tak, že bude nosit dříví do lesa takzvaně. Myslím si, že je třeba vytvořit tady prostě ještě větší transparentnost, abychom měli šanci tomto roce eh, ovlivnit ty rámcové dohody. Možná, že se, by se vyplatilo ta, tu a tam upozornit na to, že tady je nebezpečí stoupání chybovosti. Ještě bych další otázka. Je opravdu nemožné pro komisi harmonizovat postupy svých služeb? Kdyby existovala skutečná politická vůle a kdyby předseda komise se toho zhostil, aby to protlačil, tak myslím, že bychom mohli dosáhnout více. pokud jste v komisi naprosto přesvědčení, že to není možné, tak eh, chtěla by komise doporučit členským státům změnu smluv, protože to by bylo určité východisko. Nahradit eh, kladný DAS nějakým přístupem založeným, řekněme, na výkonu. Takže toto je velmi důležitá otázka. Možná to trošku přesahuje vaše kompetence, jako osoby, ale připomínám, že v rámci veřejného výboru můžete také eh, dát najevo svůj osobní názor. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, začnu vaší otázkou. Je to eh, skutečně velká výzva, ta vaše otázka. Víte, že ve světě Neexistuje příliš mnoho ústavních uspořádání, která předpokládají něco podobného jako DAS. Takže jsme v opravdu výjimečné, jedinečné situaci. A už se objevily úvahy v minulosti, které směřovaly k, eh, tím směrem změny smlouvy. Jenže to by se dalo také zneužít v politické debatě, stejně jako se zneužívá DAS. Protože někdo by mohl říct, nejsou schopni splnit, co slíbili, a teď mění pravidla. Čili vy jste správně řekl, že já jsem spíš technik než politik, a tohle je politická otázka. Jako evropský občan bych byl rád, kdyby Das zmizel ze smlouvy, protože Jeden z předřečníků položil otázku, co je důležitější, lepší plnění nebo lepší výkon. Z mého hlediska je lepší, když budou lepší ty celkové výsledky, ten výkon. V ideálních podmínkách způsobilost a plnění pravidel souvisí s výkonností, ale to je pouze v ideálním světě. Velmi často to tak není. Další dotaz proč není možné mít konzistentnější přístup napříč celou komisí? Já bych k tomu řekl toto. Máme různé eh, rizikové profily v komisi. Sdílené řízení, centralizované řízení, přímé řízení a tak dále. Proto není možné eh, řešení, kdy se měří stejnou měrou všem. Je velmi komplikované. Měli jsme tady integrovaný kontrolní rámec, kde jsou určité společné prvky, jenže pes je zakopán v detailu. Bylo potřeba uspůsobit ten, to schéma těm jednotlivým oblastem, které je potřeba implementovat. Pokud jde o velmi důležitou otázku zjednodušování a scoreboardu, tak ty dva scoreboardy, které komise přijala, ty jsou teď veřejnými dokumenty. A myslím, že představují velmi transparentní informaci o tom, jaký byl původní návrh, jaký byl cíl, který chtěla komise dosáhnout a na, kde, jak si stojíme teď. Čili tyto záležitosti jsou otevřené, veřejné, i z hlediska toho, kde jsou rizika, že nemáme dostatečné indikátory a vy jste to také zmínili, že máme také potenciálně vyšší míry chybovosti do budoucna. A k vaší otázce, paní Čes- Češková, chystá komise navrhnout nový akční plán do budoucna? Z mého osobního hlediska zatím to nebylo přímo probráno na úrovni celé instituce, ale 32.5 finančního nařízení, tento odstavec je podle mě lepším nástrojem. Jakmile uvidíme, že máme příliš vysokou míru chybovosti v některých eh, oblastech, musíme analyzovat, co můžeme udělat, abychom situaci zlepšili. Musíme analyzovat náklady těch opatření, která jsou možná, ale také jejich přínosy. A pak v diskuzi s vaším výborem, s vaší sněmovnou a s radou by snad bylo možné pokročit a zlepšit situaci. Chci potrhnout jednu věc. Navzdory tomu, že eh, ten eh, práh materiality je opravdu velmi přísný, 2%, pokud se zlepší systém dohledu, pokud budeme mít také zavedeno zjednodušování, pokud úsilí o ochranu rozpočtu bude skutečně brato v potaz, já myslím, že bychom mohli dospět ke kladnému DAS. Děkuji, paní Kaliuland. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je velmi důležité to, co řekl pan Gajer. To znamená o tom e, systému e, managementu input-based. On dokonce byl kritický vůči rozpočtovému orgánu, řekl, že by to v příštím období mohlo být komplikovanější než v předchozím. Ano, protože to bude hybrid eh, systému založenému na inputu a outputu a obsah se tomu musí přizpůsobit. Jsme v rukou zákonodárců tom, co děláme, tedy v kontrole. A moje další prezentace se týká, eh, jak eh, učinit eh, z dodržování pravidel také výkonnost. Pan Kráv je toho názoru, že možná, že DAS by měl zcela zmizet ze smlouvy. Já mám spíše um, diferencovaný názor na to. Musím říci, že hlavní problém s DASem od prvního roku existence je, že smlouva vyžaduje od soudu pouze e, prohlášení o věrohodnosti, nikoli integrovaný interní kontrolní rámec od členských států až po komisi. To znamená, DAS byl zrozen dříve, než e, e, mohl být vlastně udělen. Ta, mm, ten řetězec prohlašování o věrohodnosti Eh, je méně přísný, ale já si myslím, že ten DAS stále ještě může fungovat. Eh, měl by se spolehat více na to, co dělají členské státy a co dělá komise. To by ušetřilo zdroje všude a my bychom eh, tím pádem do budoucna přenesli i vlastně tu hlavní nosnou myšlenku toho jednotného auditu. Ale dějiny mají zvyk se opakovat a e, ta diskuse o výkonnosti a měření výkon, výkonnosti se může opět opakovat, e, e, pokud na systému něco nezměníme. Děkuji vám mnohokrát a navrhoval bych, abychom pokračovali dále. Rád bych vyzval pana Žula Rise, aby se ujal slova. Děkuji, pane Krafe, a Navrhuji nyní, abychom zaplnili, respektive rozdělili zbývajících pár míst za předsednickým stolem. Děkuji za pružnost všech eh, expertů a srdečně mezi námi vítám pana Žula Buise a rád bych vám ho představil. Pan Muis je bývalým vedoucím interního auditu, eh, respektive útvaru pro interní audit eh, komise a název eh, jeho eh, přednášky, jeho prezentace eh, je Uh, aktivní přístup. Uh, Dámy a pánové, předchozí řečníci, zejména paní uh, Češková, um, mi to velmi usnadnila, abych nyní doplnil několik poznámek a pozorování které zde zazněly. Myslím, že důležité je, že se všichni pohybujeme správným směrem, ale mezi mnou a předchozími řečníky je jeden rozdíl. Ti předchozí se zastávají evoluce a e, e, já bych e, chtěl naopak se zasazovat za revoluci a sice ve dvou základních bodech. Za prvé, aby rámec byl správný na vstupu a také na výstupu. Na vstupu to znamená odpovědnosti členských států, zejména prostřednictvím národního prohlášení o věrohodnosti a na výstupu. Tam jde zejména o externí audit Eh, protože my jsme přímo závislí eh, na eh, tom, čemu říkáme spornosti DAS. Možná, že bych napřed měl zbořit jeden mýtus, který se opakovaně vynožuje. Otcové zakladatelé EKA nikdy, nikdy nežádali DAS, žádali určit té prohlášení o věrohodnosti. Ale problém s účetnictvím a auditováním je, eh, že jakmile máte určitou sadu pravidel, tak se z toho stane jazyk a kultura a je velmi obtížné potom eh, lidi eh, z, této, z tohoto souboru pravidel vymanit, vysvobodit. Já se ale domnívám, že autoři a otcové zakladatelé Evropského účetního dvora, kdyby se podívali na stávající situaci dnes, na komplikovanost eh, situace, na to, jak se věci vyvinuly, jaké máme nyní možnosti a jak členské státy se vyhýbají vlastním povinnostem, tak eh, jsem přesvědčen, že by se obrátili ve vlastních, vlastních hrobech. Eh, eh, my, experti zde, do jisté míry spochybňujeme DAS, to je nám společné a společně také zdůrazňujeme, Mm, zdůrazňujeme, že členské státy se vyhýbají svým povinnostem. Já ve své přednášce se snažím eh, opět zdůraznit eh, to, co opakují v uplynulých 6-5 eh, letech, protože vy mě pravidelně zvete a pro mě se tato setkání stávají již jakýmsi deja vu, kde vlastně zhrnují dosaženého pokroku a uvažujeme o kýženém pokroku, ale zdá se, že se k tomu nikdy nedostaneme, protože eh, postupujeme evolučně, dodržujeme politická eh, zadání, ale není zde nic, co by nám mělo překážet v dosažení určité změny paradigmatu a zlepšení e, stavu věcí. Takže já zdůrazňuji dvě věci. E, napravit to na vstupu a na výstupu. E, vynechal jsem tu prostřední část. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit toho, eh, té diskuse o rozpočtové podpoře. My ve Světové bance, kde jsem pět let působil jako kontrolor, jsme diskutovali eh, často o rozpočtové podpoře a projektové pomoci. Existují skvělé paralely mezi těmito dvěma institucemi a myslím, že existuje také eh, velmi zajímavá hm, anekdota hm, ohledně naší vlastní rozpočtové podpory a programové podpory a organizaci postupu, mám na mysli zemědělské fondy, fond soudržnosti. V minulosti eh, jsem eh, obhajoval, abychom tomu neříkali programová podpora, ale rozpočtová podpora pouze. Aby eh, bylo také možné pružně měnit alokace těch fondů. Pokud jde o ta národní prohlášení. Ehm, poprvé to zaznělo a bylo navrženo již v roce 2001. To byla první konference ehm, o interním auditu a od té doby bylo zaznamenáno Eh, určitých výsledků. V roce 2005 parlament převzal tu zásadu. Jestliže národní eh, vlády jsou dlužníkem i věřitelem, eh, pak by měly také být odpovědné za správnost výdajů a také správnost dokladování těchto výdajů pouze tři, čtyři země eh, si v tomto eh, vedou dobře a eh, nikdo se nechce zaručovat za přesnost a pravdivost svých údajů. Já zde cítím jako evropský občan, jako daňový poplatník, jako někdo, kdo sleduje čisk hm, a tak dále. A představme si, že budeme muset eh, některé ze zemí pomoci a budeme muset eh, eh, vládě říci, vy žádáte své občany, aby se podepsali pod svá daňová přiznání, aby se zaručili za jejich správnost a věrohodnost. Vy žádáte občany, aby skutečně potvrdili, že to, ta, ten přiznaný příjem je pravdivý. Jak to můžete od svých eh, občanů požadovat? Ale eh, to, eh, to žádáme také po národních vládách a členských státech, ale oni se vlastně vyhýbají těmto povinnostem nemám eh, eh, řešení, jak by účetní dvůr eh, mohl se zaručit za správnost, jestliže ty hlavní aktéři své vlastní příspěvky nechtějí podepsat anebo stvrdit. Pokud tedy hovoříme o revoluci, pak bych řekl, že dříve nebo později budeme muset říci, když eh, nám eh, vy již eh, nedáte jednoznačné ujištění o správnosti využití prostředků, tak vám neposkytneme žádné mm, fondy. A to mě přivádí k externímu auditu to znamená DAS. Mezitím samozřejmě probíhá spousta dobré práce. Eh, její hlavní architekt sedí eh, vedle mě a já mu skutečně skládám poklonu za to, čeho dosáhl v uplynulých letech. Pokud jde o DAS, budu tady stručný. Dobrá zpráva je, že nikdo ani otcové zakladatelé, ani autoři eh, smlouvy, nikdo nikdy nežádal o DAS eh, v takovém ve podobě, v jaké e, má být. Já myslím, že DAS v uplynulých 15 letech udělal e, mnoho dobré práce v tom, že e, zlepšil kvalitu kontrol, ale nevidím žádný důvod, zejména nikoli na pozadí neochoty členských států se zaručit, proč bychom měli mít takovýto statisticky zranitelný proces Eh, na straně účetního dvora, když eh, vlastně ani nevíme, zdali eh, DG Market, DG Trh si vlastně plní své povinnosti správně, nevíme přesně, jaká je chybovost, jestli 2%, 2,5% a tak dále. Možná, že jste to ještě ode mě neslyšeli, ale já mám eh, strašně plné zuby DASu a myslím, že vy byste měli mít také <laughs> dost DASu. Pokud si myslíte, že vám DAS přinese něco nového, pak vám mohu říci, eh, jak bude vypadat diskuse o DASu v roce 2018. Budeme eh, tady sedět, přijít se, zatím se, zatímco 500 eh, milionů zatímco 500 eh, auditorů bude se přijít o tom, zdali půl procenta nebo procento je správné nebo eh, ne. Evropský účetní dvůr má skutečně volnost provádět audit výkonnosti, auditovat také finance a Zdá se, že někdo mi volá a chce mi něco říci. E, v tomto procesu musí také testovat a kontrolovat transakce, ale nikde ve smlouvě e, není stanoveno, že bychom e, měli DAS vlastně realizovat tak, jak je to někde napsáno. A nad tímto končím. Děkuji. Děkuji. Já samozřejmě, že naše rozprava je vysílána i po internetu, takže možná vám někdo chtěl dát nějakou přímou odezvu. A nyní dám eh, tedy další příležitost paní Kalulaj k dalším příspěvku. Slyšeli jste to, že DAS dává smysl pouze pokud členské státy nejprve podepsou na, podepíšou národní prohlášení. Přesně to jsem říkala ve své reakci na předchozím eh, panelu. Takže blahopřejmu eh, k tomu, že Eh, toto se odvážil pojmenovat. Jak jsem říkala v prů, ve svém předchozím příspěvku, došlo ve zlepšení eh, provádění mm, pomoci fondů soudržnosti. A je to podpora více úrovňového rámce. Ale jak eh, uvedl účetní důvod několikrát, tak dopady potenciálních chyb jsou zatím pořád nízké, protože pořád ještě nejšou, nejsou, není sladěna práce s předem stanovenými kritérii. Takže vzniká otázka, jestli stávající komplexní e, systém vůbec někdy může vést ke kladnému DAS, aniž by to mělo nadměrné náklady. V, v stanovisku 6 roku 2010 učení dvůr zdůrazňuje, že existuje několik možností v případě, že není praktické získat vysokou míru plnění Eh, pravidel. Například, že změníme programy, zpřísníme kontroly, budeme tolerovat vyšší míru neplnění anebo prostě ukončení aktivity. Komise pokročila trošku ve zjednodušování pravidel, ale nestačí to. Možná. Možná je čas na radikální uh, reorganizaci zprávy fondu. Existují některé známky toho, že komise se chce přesunout od stávajícího systému řízení. Eh, Kolezní rámec pro 2020 obsahuje některé možnosti navázání na výsledky a výstupy. Takže je tu možná volba určitého koše programů za účelem dosažení konkrétních cílů, říká se tomu eh, prostřednictvím Joint Action Plans. To je vítaný krok vpřed. Ovšem ty pobídky fungují proti tomuto systému, to znamená riziko, že systém, který je založen na výkonnosti, pouze eh, doplní ten stávající vstupový přístup. A pak eh, výzkum také ukazuje podobné, podobné eh, procesy. V roce 2007 v tomto byla možnost omezení administrativní zátěže. Horizont 2020 představuje další krok prostřednictvím dávání eh, některých záloh, eh, které jsou dávní na, založeny na paušálních částkách. Ale jaké to bude mít dopady, se teprve uvidí. Už teď máme určité pochybnosti, když se podíváme na zkušenosti eh, se zjednodušenými možnostmi v rámci FP7. Stále ještě tady zůstává ta nevyslovená věc, jestli členské státy přijmou to riziko doplnit své tradiční systémy založené na fakturách aniž by tím výrazně změnili zprávu vlastních fondů? Přijmou to riziko nového doplňkového systému, jestliže to bude pouze dobrovolné? Hrozí, že dojde ke ztrátě fondů a pokud tedy chyby, eh, dopady teda, tedy chyb eh, budou vyšší, ale zatím jsou stále nižší. Jaké výsledky by tedy účetní dvůr eh, ohlašoval v takovém systému v případě ideálního scénáře. To znamená ten output-based management scheme. Když se podíváme na kritéria, která používá eh, při svém hodnocení, pokud to bude tedy zaměřeno na výsledky, tak je samozřejmé, že by účetní dvůr mohl poskytnout určité smysluplné informace o plnění strategických cílů v rámci svých výročních eh, zpráv. A z toho by se staly tedy výkonnostní indikátory, kdyby se ukázalo, jestli podmínky pro platby splňují cíle. Od roku 2012 dál již účetní eh, dvůr nehodnotí eh, platby před eh, zhodnocením ekonomické reality, což také lépe odráží situaci po splnění projektu. Jsou tu i minimální nebo nulové platby, které ale jsou korelované s plněním cílu. A tato změna byla možná jenom proto, že komise konečně implementovala Eh, změny, které eh, vedly eh, k novým pravidlům a posunu metodiky. A praktická hodnota tudíž záleží do značné míry na tom, jaké jsou ty strategické cíle. Pokud platebním cílem je výkonnost, tak se to dá prověřit. Pokud je to tedy zaměřeno na proces, i to se dá prověřit. To v tom spočívá zkrátka tedy aktivita auditora ale eh, v 21. století ta pravidla, která fungují o splnění jednoznačného cíle služeb, tak eh, komplikovaná, komplexní nebo nesmyslná pravidla nás příliš neuspokojí. Auditoři samozřejmě musí hrát podle těch stanovených pravidel a je na komisi, aby navrhla lepší rámec pro výdaje a parlament a rada by měli rozhodnout na, o těchto, eh, o těchto eh, návrzích. Stávající systém je ovšem fundamentálně založen na inputech, na vstupech, kde se pouze kontroluje finanční výkon a míra absorpce. A na eh, tomto základě se pak snažíme ještě napojit nějaké další dodatky. Ale může tento systém mít skutečně smysluplné výsledky, aniž bychom nejdřív měli jasnou, jasný základ, oproti kterému budeme měřit. To znamená bez základní diskuze mezi všemi klíčovými subjekty, aby se stanovilo, jaké jsou zamýšlené cíle z hlediska služeb a zboží a cílů, kterých má být dosaženo. Už teď se snažíme tedy, eh, už teď jsou tady varování proti eh, měření eh, výkonnosti jen tak. Není pouze cílem komise, že v tomto dokumentu je mnoho informací o výdej, které v různé části mají různá data, různé kvality a různé relevance a různé pod, podrobnosti. Nemá smysl snažit se měřit výkonnost, aniž bychom to rozpočtově naprogramovali na skutečně výkonnostních indikátorech. Protože e, takový systém e, skutečně v praxi je málo kdy vidět a výsledky jsou potom suboptimální. Z hlediska toho, jaké informace jsou nezbytné, je těžké nastavit první krok. Měli bychom se skutečně zaměřit na výstupy, výsledky, co daňový poplatník za svoje peníze opravdu dostane. Mají z toho ty, eh, ti příjemci skutečný přínos, skutečný prospěch? Takovýto systém by umožňoval nejprve stanovit cíle, a, ale tyto cíle a ukazatele musí být zváženy spolu s případnými dopady neplnění. Musí to být dostatečně flexibilní na to, aby bylo možné vzít v potaz dobře zdůvodněné problémy. Čili nejprve musí být stanoveny cíle na evropské úrovni, třeba propojení Evropy nebo něco podobného, co by bylo přijatelné, co by se dá dělat prostřednictvím evropského rozpočtu. A samozřejmě, že to musí respektovat i zásadu subsidiarity. V současné době existuje mnoho linií rozpočtu, kde se tyto eh, cíle velmi špatně promítají a proto se tu, nebo se není respektován princip subsidiarity a nemělo by to v rozpočtu vůbec být. Pokud nebudeme mít jasné eh, cíle tohoto druhu, je samozřejmě těžké mít eh, cíle rozdělené podle jednotlivých států, které by přispívaly k nějakému celkovému evropskému cíli. S takovýmto postupným přístupem je možné, že by komise pak mohla skutečně dosáhnout cíle zaměřeného eh, na výsledcích, ale neexistuje žádné rychlé zázračné řešení. Je to stále pořád ještě daleko v budoucnosti. Pravděpodobně si to vyžádá aspoň 4 až 5 let, než bude systém nastaven. A musíme neustále věnovat pozornost monitorování. A nejde pouze o technické záležitosti, které si vyžádají čas, ale spíš vůbec změnit eh, přístup, čili změna chování a také pravděpodobně kultury. Toto všechno může být zahájeno v rámci finanční perspektivy 2014 až 2020. A to pouze v oblastech, kde lze prokázat princip subsidiarity a zafixovat na jasné cíle. Tyto cíle musí začít na evropské úrovni a pak eh, dál eh, se rozdělovat podle národní a regionální úrovně. Toto období 14 až 20 by tudíž mohlo být hodnotné. Ta, ty jednotlivé, jednotlivé oblasti podle mě jsou, které stojí za to, je e, soudržnost, e, zemědělství a výzkum. Ale možná jsem příliš pesimistická. A pak bychom mohli mít jasně zacílený rozpočet, který bude měřený na základě plnění těchto cílů. Myslím, že to je dosažitelné, protože evropský rozpočet je zanedbatelný pouze 1% HDP členských států a nemusí tedy pokrýt tak širokou škálu věcí jako národní rozpočet. Toto eh, výkonnostní stanovování rozpočtu by mohlo být proveditelné právě na evropské úrovni, když se to nepodařilo plně na úrovni členských států. Takže Evropská unie by byla opět v čele, v čele což eh, by nebylo poprvé, protože už teď Evropská unie se řídí mezinárodními účetními standardy zatímco členské státy se stále domnívají, jestli je to proveditelné i na národní úrovni a trápí tím Eurostat, který musí neustále eh, řešit nesrovnalosti ve statistikách členských států. Ale budu vás varovat, protože i když je tu potenciál zlepšit kvalitu informací, nezaručí to automatické výsledky. Leda, že budou řešeny stávající problémy systému. Komise členské státy musí i nadále plnit své příslušné úlohy a musí být transparentní a odpovědné. A bez sladění například pravidel udělování eh, veřejných zakázek, tak projekty, které dostanou eh, pouze eh, určité paušální zálohy, nesplní kýžené cíle. Přesto si myslím, že to, co jsem popsala, je realisticky dosažitelné, pokud to bude krok za krokem. Když jsem hovořila v výboru Sure, v tomto výboru před dvěma lety, byla jsem obviněna, že jsem nerealistická a příliš revoluční. Dnes pan uh, tedy eh, to, to říká, to, tady se to, to, to též stalo panu Mojsovi. To znamená, že došlo k určitému posunu. I když už je pozdě, tak někdy právě v takovou pozdní hodinu přijde nějaký revoluční návrh, takže je tu šance opravdu změnit systém. A nyní dávám příležitost všem, eh, aby se vyjádřili. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. A musím se omluvit, že jsem se nemohl zúčastnit v první části tohoto slyšení. Byl jsem odvolán na naléhavé zasedání jinde v této budově, což se obvykle stává. Bylo to velmi zajímavé, co jsem slyšel a nejzajímavější bylo prohlášení pana Mujse v tom smyslu, že účetní dvůr není nucen provádět DAS tak, jak eh, eh, to dělá eh, nyní. Já nejsem dost hluboce zapojen nebo zasvěcen do věci, abych poznal, jak to dnes funguje, ale Již 18 let ti eh, nejlepší a nejchytřejší v Evropě eh, eh, rozhodují o, o této metodologii. Takže jak může Evropský parlament ehm, odporovat tomuto rozhodnutí, jestliže 18 nejlepších hlav členských států rozhodnou, že toto je nejlepší metodologie, jak metodologie, proč bychom my o tom měli pochybovat, když řeknou, že to je jediná cesta před jak to dělat. A pokud jde o DAS, tak eh, velmi souhlasím eh, s tím, že, nutn, že členské státy se musí eh, lépe zaručit za své účty. Já jsem byl v této věci již v roce 2003 zpravodajem a každým rokem opakujeme stejné poselství na adresu členských států, ale je zde na obzoru určité světelko, že mm, totiž máme nyní nové e, finanční nařízení a je nyní naděje, že dobrovolně budou členské státy toto prohlášení e, poskytovat. A my na tom musíme e, dále pracovat. Jak to zatraktivnit? zaktivnit členským státům, aby předkládali toto prohlášení o věrohodnosti. Nemyslím, že je realistické eh, eh, eh, uvalovat na ně sankce, pokud to nebudou dělat protože bez příslušné legislativy nemůžete uvalovat tresty či sankce. Musíme je přimět k dobrovolnému předkládání a musíme pro ně vymyslet nějakou návnadu, abychom eh, je právě eh, nalákali eh, na tento dobrovolný systém, abychom jim dali nějakou pobídku. Máte-li nějaké návrhy v tomto ohledu, tak ehm, by to bylo velmi vítané, protože komise i parlament jsou přesvědčeny, že mm, v této věci něco udělat musíme, ale musí to být také atraktivní pro členské státy. Takže jakákoliv, jakýkoliv návrh bude vítan. Děkuji, Jane. Eh, naše zpravodajka paní Češková, prosím, máte. Já tentokrát ani nemám žádné dotazy, protože bych řekla, že vše, na co jsem se chtěla původně zeptat, tak mi zejména pan Muis zodpověděl již ve své velmi zajímavé řeči. A stejně tak děkuji za zajímavé sdělení Eh, z hlediska účetního dvora, čili já k tomu doplňující otázky nemám. Já můžu s valnou většinou těchto názorů jenom souhlasit. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, než se dostaneme ještě k jednomu kolu odpovědí, tak by mě samozřejmě zajímalo, jak na to nahlíží komise. Nevím, jestli smím ještě jednou eh, položit tuto otázku panu Kraftovi. A potom by bylo vlastně, potom by tady byla návaznost těm počínající, těm eh, příspěvkům ze začátku eh, pana Greja, pana Levyho, pane Kraftu. Pane Krafte, byl byste šťastný s tím, co navrhla paní Kalilajn? Uh, thank you, chair. Yes. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem velmi spokojen s návrhy, které byly předloženy, protože eh, nám umožňují vzít v potaz prvky eh, solidního eh, řízení jako doplnění k prvku dodržování pravidel v rámci DAS. Dovolíte-li jeden další komentář na adresu pana Muldra? A to se také vztahuje k tomu, co uvedl pan Mujs. Začal bych eh, tím integrovaným interním kontrolním rámcem. Tady, myslím, paduje shoda, že jsme eh, eh, vlastně by uplatnili všechny potřebné prvky pro fungování, ale problém je, že to ještě mm, plynně a efektivně nefunguje. Kdybychom naslepo využívali informace eh, členských států, využívali, tak bychom eh, mm, eh, to nezvládali dobře ale na úrovni komise a účetního dvora panuje shoda, že to není správné a i parlament to věří, protože jinak by eh, nezazněla ta tvrdá kritika, eh, například ve zprávě o udělení absolutoria Stakajas. Takže komise a soud, eh, respektive účetní dvůr, musí vyvinout tlak na odborné úrovni na členské státy a parlament na politické úrovni, tak abychom obdrželi spolehlivé informace a údaje o členských států, protože bez korektní diagnózy situace nejsme schopni implementovat odpovídající opatření vedoucí ke zlepšení situace. Jakmile to budeme mít, ty správné údaje, pak ty národní eh, prohlášení eh, budou mít smysl, protože budou vyvíjet politický tlak na ty, kteří musí tyto informace poskytovat. Pokud ty informace nebudou spolehlivé, pak to vytváří spíše problémy, protože vznikají rozpory a pak někdo musí hrát rozhodčího a rozhodovat o tom, kdo má pravdu a kdo ne. To je ještě na mm, doplnění toho, co jsem o DASu již řekl. Děkuji. Přeje si ještě eh, eh, někdo z našich eh, expertů a hostů se vyjádřit? Prosím, pane Gray. Několik slov bych eh, snad eh, řekl o těch eh, návrzích. Změna smlouvy. Komise zjevně na to myslela, když byl na stole Lisabon, tedy Lisabonská smlouva. Ale ty podněty to změnit přišly od parlamentu nebo účetního dvora, nikoli komise. Ale faktem je, jestliže každým e, rokem je nutno podávat stanovisko o správnosti transakcí, pak e, ten e, účetní dvůr skutečně se s tím musí vypořádat a rozhodnout které prvky solidního a spolehlivého finančního řízení jsou nezbytné a které nikoli. Za druhé, pokud se podíváte na výkonnost, jako politik si musíte uvědomit, že pokud strukturální fondy na, příklad na most v Sicílii jsou zneužity mafí, tak to určitě není dobré pro reputaci e, komise. Tady e, se e, musíme odpoutat od rozhodnutí, podle kterých se pomoc poskytuje. Musíme se musím říct, že pod tlakem účetního dvora jsme se začali spíše zaměřovat na konkrétní projekty, školící projekty, a tak dále. Když financujete například e, programy školení, tak musíte brát v potaz, že některé části nebo e, částky toho fondu nebudou korektně e, využity a musíte brát v potaz eh, inherentní rizika. Prohlášení eh, členských států. Já jsem se již ptal, proč to nedělají, proč to nedělají, nestojí to tak moc. Federální stát mi řekl, nemůžeme, nikdo není v Německu nebo ve Španělsku, kdo by to mohl dělat. V eh, menších centralizovaných zemích, například ve Francii by to mohlo fungovat, ale ve větších federálních státech ne ani národní eh, auditní orgány nejsou kompetentní eh, provádět audit eh, všeho. Takže komise se stále ještě zaměřuje na získávání prohlášení od těch, kteří k tomu způsobili jsou, například platební agentury a tak dále. A tyto, tato prohlášení jsou pak i korigována, pokud to je zapotřebí. Děkuji. Děkuji. Chcete si vzít také slovo? Jen eh, pár slov každý z nás. Myslím, že prezentace účetního dvora byla velmi podnětná. Když se podíváte na historii účetního dvora vztah s komisí, vzpomenete na Delorovo eh, ještě období, eh, na to, jak účetní dvůr byl varován před tím, aby posuzoval výkon když se podíváte také na mezinárodní posudky, tak kanadský generální auditor, který jakým se modelem státního auditu, tak eh, poměrně jasně předestřel, že je potřeba plnit nejenom tedy plnění formalit, ale také výkonnost. Ale pod tlakem sněmovny v Kanadě pak eh, byl kritizován eh, za to, že nehodnotí eh, dostatečně na základě eh, tedy plnění prav, dodržování pravidel, compliance. Já jsem chtěl říct něco možná trochu podobného. Někteří lidé kritizují teorii a praxi eh, zprávy, veřejné zprávy prostředků, protože je, je tu takové trošku to kivadlo mezi různými aspekty, které se zdůrazňují. Například eh, plnění a výkon. Měli bychom si být eh, vědomi té, té možnosti této oscilace, že se to bude zkrátka přelévat eh, z jedné strany na druhou. To není správné, taková oscilace. Myslím, myslím že je lepší vycházet ze skutečného pochopení které eh, tedy nebere v potaz pouze účetní expertizu, ale i některé politické reality, které tu byly probrány. To by nám potom mohlo umožnit vycházet samozřejmě z některých eh, expertních eh, názorů účetních, ale máme tady možnost se nespoléhat pouze na to. Protože řešení, která jsou potřeba, nejsou řešení, která byla eh, definována pouze eh, účetními. A ne, ještě pan Muis, jestli eh, dovolíte, zaměřil bych se na krizi v eurozóně. A na to, jak důležité je, aby naše občané měli důvěru v systém. Na to, jak je důležité, aby naši občané chápali celkovou architekturu, aby chápali, že existují určité rovné podmínky. Ať už budeme přistupovat k jakému dalšímu slučování dluhu, příjmu, výdaju, ale přitom nebudeme schopni vyřešit věci ani na této malé relativní úrovni, malé relativní části evropského rozpočtu, tak jak můžeme pak pokročit v budování společné důvěry tím, že budeme spojovat naše Eh, dluhy, eh, pohledávky, bankovní systém a tak dále. To, to je přece nic oproti eh, výzvám, kterým pak čelíme v širším kontextu v eurozóně. Nemůžeme. Jistě, že můžeme tedy nějakým způsobem přimět státy, aby podepsali národní deklarace, ale mně to připadá opravdu takové eh, trošku hloupé, trošku naivní. a myslím, že musíme hovořit s členskými státy jako s dospělými. A prostě zajistit, aby eh, všichni eh, dělali to, co dělají všichni, kdo jsou daňovými poplatníky, tím by se mohli potom otevřít možná dveře větší důvěře v systém jako celek. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Mois. A ještě předtím, než dám slovo paní zpravodajce k závěrečné poznámce, tak eh, dám ještě jednou e, slovo paní Kaliulan. Chtěla bych zareagovat ještě na pár věc. Nemusíme jít zpátky až k Delorovi, abychom viděli, jak se věci přiklonily k tomu politickému přístupu ale podobné výsledky byly třeba před rokem v, v reakci na některé výstupy účetního e, dvora. To znamená, aby se účetní dvůr nemíchal do politického procesu. A proto účetní dvůr je velmi opatrný, když předkládá stanoviska třeba pro další programovací období. Nicméně účetní dvůr přijal toto stanovisko ve vztahu k eh, rozvoji eh, venkova a fondům sou, soudržnosti, že když budeme měřit eh, výkonnost, měli bychom měřit trošku eh, méně z hlediska compliance. Čili to je takový eh, výsledek mé dnešní analýzy. Je to možná snadněji dosažitelnější než to, co říká pan Gray, k čemu bychom potřebovali změnu smlouvy. Ale když trošku jinak vyvážíme compliance versus performance, tak to znamená, že nemusíme měnit přímo smlouvu potřebujeme pouze měnit další nařízení o program, dalším programovacím období. Prohlášení členských států tady bylo zmíněno několikrát a účetní dvůr se domnívá, že je skutečně je to do, dobrý a důležitý nástroj. Ale důležitější, než kdo to podepíše, je na základě jaké auditové práce, která byla ukázána některými příklady, eh, z minulosti členské státy mohou deklarovat totiž data, která nejsou správná. A mohou tak dělat často s plným vědomím toho, že tak dělají. Je nesmírně důležité mít integrovaný kontrolní rámec. Tudíž bylo zajímavé vyslechnout také akademické názory. A teď budu citovat, když nepřesvědčím účetní dvůr, aby změnil svoji definici chybovosti a auditové metody, to se tady objevilo jako argument. A, ale nejsme rádi, že účetní dvůr nezměnil metodiku, protože díky tomu jsme položili základ integrovaného kontrolního rámce, který sice není dokonalý, ale přece jenom jde s určitým směrem právě v tom smyslu, jak tady dnes všichni hovořili. Děkuji za vám za pozornost. Děkuji a nyní dávám slovo naší zpravodajce paní Češkové. Já bych předně chtěla velmi, velmi poděkovat všem eh, přednášejícím, eh, všem odborníkům, protože podle mého názoru ty příspěvky byly nesmírně podnětné a zajímavé. Eh, mám sama tři takové své poznámky na závěr. Jednak což považuji za důležité. Dle mého názoru je Evropská unie vystavěna na dohodách. Ať jsou to dohody mezi členskými státy, anebo dohody mezi jejími jednotlivými institucemi. Proto i to, o čem tady diskutujeme, je otázka jednání, byť někdy zlouhavého jednání. Poznámka číslo dvě. Musíme obnovit důvěru občanů Evropské unie v to, že jsme na této úrovni schopni spravovat jejich finanční prostředky dobře. Jinak by Evropská unie těžce mohla legitimně přerozdělovat tak obrovské množství finančních prostředků, jak se tomu nyní děje. A třetí poznámka na závěr. Ukázalo se, že je zde určitý rozdíl v náhledu na současná pravidla pravidla týkající se DASu, čili prohlášení o věrohodnosti, týkající se materiální chybovosti 2 Otázka zní, zlepšit rámec pro výdaje, jak to splňuje nové finanční nařízení. Všechny tyto aspekty a právě i ty často rozdílné, ale velmi přínosné názory, které zde od odborníků zazněly, je potřeba zhodnotit v této zprávě o integrovaném kontrolním rámci a myslím si, že bude důležité, jaký signál v tomto směru Evropský parlament vyšle. Děkuji ještě jednou za pozornost. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Berichterstatterin Ceskova. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko Češková. Poslední vaši myšlenku mohu jedině podtrhnout. Bude záležet na nás, na Evropském parlamentu, a protože paní Kalila, co tady navrhla z účetního dvora, to je revoluční pro Evropskou unii. I když na světě existují příklady z praxe, které ukazují, že je možné o dřívějších funkcích. Já v bývalé funkci jako poslanec eh, spolkového sněmu jsem viděl například v Kanadě, jak se tam hospodaří v rozpočtu a jak se tam kontroluje tento rozpočet, i když je jasné, že není možné to přinést k nám jedna ku jedné, ale je možné se vždycky poučit z jiných příkladů a záleží na politické vůli. E, doufám, že ty inputy, které jsme dnes dostali od našich expertů, e, necháme e, prostě vplynout, začleníme do našich debat, do našich jednání. Chci poděkovat všem řečníkům a řečnicím. Věděl jsem, že budeme mít poněkud nabitý program, ale jsem rád, že se podařilo takřka přesně na minutu díky vaší pomoci náš časový rámec dodržet. Děkuji mnohokrát a tím uzavírám veřejné zasedání pro dnes a e, přerušuji tedy jednání na zítra. Teď jenom poprosím koordinátory, aby tady zůstali a, děkuji také tlumočníkům, kteří nás dnes aktivně podpořili a také děkuji spolupracovníkům sekretariátu, jakož i spolupracovníkům dalších institucí. Děkuji mnohokrát a sejdeme se zítra ráno.